Dear colleagues, if you want to take your places, we can make a, a start. No doubt we'll be joined by people... Um... Dobrý den. Za okamžik tady budeme mít všechny další zúčastněné, ale myslím si, že je důležité začít včas, abychom dodrželi také časový plán. Děkuji. Takže vážení členové, vážení řečníci, dámy a pánové, je mi potěšením, že vás mohu přivítat na tomto slyšení o Evropskému řadu Evropského veřejného žalobce, které mu říkáme EPPO a Evropské jednotce pro soudní spolupráci. Máme tady zástupce eh, Ministerstva spravedlnosti v Nizozemsku, který samozřejmě zastupuje nizozemské předsednictví. Je tady paní Ingeborg Kresle, která je členka výboru KONT. Vítám vás v našem výboru. Tento výbor s námi spolupracuje v této věci. Pak jsou tady mý kolegové, paní Sylvie Ivon Kaufmann, členka výboru LIBE, která se aktivně věnuje této věci. Je to, dále je to Sir Nikolas Francens, za nizozemské předsednictví, který je předsedou pracovní skupiny v Radě k nařízení EPPO a na podiu je také paní Alexandra Jor Schröder z Evropské komise, která je úřadující ředitelkou pro trestní právo na generálním ředitelství pro spravedlnost. Všechny vás vítám. A rád bych také zmínil, že tady máme skupinu rakouských novinářů. Vřele vás vítáme. Pozval je k nám kolega Heinz Becker, europoslanec Heinz Becker. A jsem si jistý, že nás čeká dnes zajímavé odpoledne, možná ne tak zajímavé, jako ty věci, o kterých vy doma podáváte zprávy, ale budeme se snažit. Vřele vás vítáme. Takže kolegové, pro parlament zřízení EPPO představuje významný krok směrem k vybudování evropského prostoru trestní spravedlnosti a posílení nástrojů pro boj proti podvodům ve vztahu k finančním zájmům Unie. A proto spolupracujeme mimo jiné s výborem KONT. Od přijetí návrhu komise v červenci 2013 parlament vyzval radu, aby zajistila transparentnost a demokratickou legitimitu tím, že bude parlament plně informovat, bude s ním pravidelně konzultovat a bude zohledňovat jeho stanoviska. Je to předpoklad k zajištění souhlasu s přijetím nařízení o EPPO. Za tímto účelem parlament přijal dvě usnesení. Jedno v březnu 2014 a jedno v březnu 2015. Zdůrazňuje v nich potřebu plně nezávislého a účinného úřadu EPPO, čím se zajistí vysoká ochrana práv na obhajobu a jednoznačně se rozdělí pravomoci mezi EPPO a vnitrostátní orgány. V tomto ohledu bych připomněl, že EPPO by měl mít pravomoci ve vztahu k trestným činům, které se týkají podvodů v souvislosti s evropskými finančními zájmy. A mělo to být stanoveno v navržené směrnici o boji proti podvodům prostřednictvím trestního práva. Je to takzvaná směrnice PIV. Přijetí této směrnice je také předpokladem pro udělení souhlasu s přijetím nařízení. A jak řada z vás ví, vyjednávání o OPP obradě stále ještě probíhá Rada provedla důležité změny v návrhu komise. EPPO bude kolegiálním orgánem, bude se stávat z jednoho evropského prokurátora za každý členský stát, bude mít stále komory a ty budou mít e, paralelní jurisdikce ve vztahu k národním prokuraturám. V první části dnešního odpoledne budeme hovořit o pravomocích EPPO a o tom, jak účinným způsobem řešit podvody ve vztahu k PIV. Pro parlament je posílení justiční spolupráce v trestních věcech prostřednictvím Eurojustu velkým úspěchem. Justiční aspekt boje proti zločinu je zásadní, aby se zajistil respekt pro základní práva a zejména procedurální pojistky, ochranu podezřelých a obviněných osob v trestním řízení. To je záležitost, která pro nás ve výboru Libe také byla jednou z hlavních priorit. Kolegové, vztahy mezi EPPO, Eurojustem a OLAFem jsou podle mě také velice významné. Musí se jednoznačně rozlišovat mezi úlohami těchto tří agentur při ochraně finančních zájmů EU. Také je nutné zajistit silnou vazbu mezi nimi, aby se zajistil účinný boj proti přestupkům typu PIV. To bude tématem druhé části dnešního odpoledne. Podle parlamentu by nařízení o EPPO mělo zajistit důslednou právní ochranu pro obviněné a podezřelé osoby na základě právního rámce EU pro procedurální práva v trestním řízení. Právo na justiční opravné prostředky musí být zachováno neustále ve všech aktivitách EPPO a proto každé rozhodnutí EPPO musí podléhat justičnímu přeskumu ze strany příslušného soudu. Stanovení příslušného soudu, což je soud členského státu nebo Soudní dvůr Evropské unie, je, složitá záležitost, to si všichni uvědomujeme, a o tom budou naši odborníci v poslední části dnešního odpoledne také hovořit. I mi proto především potěšením přivítat nizozemské předsednictví, které bude zastupovat na tomto slyšení, jako jsem říkal, zejména pan Ari Izerman, který je zástupcem generálního ředitele pro zprávu spravedlnosti a vynucování práva a samozřejmě také zastupuje nizozemskou vládu a předsednictví. Takže dáme slovo prvnímu řečníkovi, pane Izermane, prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám, vážený pane předsedo. Vážení eh, poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Eh, své úvodní prohlášení k tomuto eh, slyšení bych rád zahájil tím, že omluvím pana ministra Afandestera, který je předsedou stávající rady, je, tedy první vnitro spravedlnost, protože eh, pan ministr nemohl eh, vzhledem k naléhavým parlamentním povinnostem v Hágu se zúčastnit tohoto eh, setkání. Teď k hlavnímu tématu a sice evropskému vlastně veřejnému žalobci. Asi vás potěší, že nizozemské předsednictví se maximálně snaží dosáhnout hmatatelného pokroku při vyjednávání a navazuje přitom samozřejmě na práci předchozích předsednictví. A mohli to tak říci samozřejmě eh, skromně. Eh, máme v tom, eh, dosáhli jsme v tom, v tom určitého úspěchu. Na začátku bych řekl, že se nám podařilo téměř dosáhnout dohody o finančních, personálních a obecných ustanoveních před zasedáním Rady pro vnitro a spravedlnost 11. března a užitečně jsme si vyměnili názory eh, k termínu eh, v operativním výdaje při této příležitosti. Po tomto zasedání jsme intenzivně projednávali eh, způsob sledování případů na straně EPPO a důležitá ustanovení o ochraně údajů, která je třeba uvést do souladu s nedávným balíčkem o ochraně údajů a také věci týkající se eh, stíhání, kterým se formálně říká transakce. Otázka, otázka ochrany údajů eh, nakonec byla poměrně složitá vzhledem ke stanovisku některých členských států, eh, které, ve kterých vyvolává obavu konflikt pravidel ochrany údajů na, EP, na straně EPPO a na druhé straně v národní procedurální pravidla, národní procedurální pravidel. My se pokusíme to vyřešit, ale tato otázka si možná bude vyžadovat další debatu na politické úrovni, než budeme moci přejít dále. Tak to alespoň vypadá v tuto chvíli. Po zasedání Rady vnitro spravedlnost 9. června, kde předložíme to, co bude hotovo k předložení ministrům, jako částečně nástin obecného přístupu. Bude potom na nadcházejícím slovenském předsednictví, aby se pokusilo vyjednávání dokončit. Je nicméně důležité mít na paměti, že tato je velice složitá otázka a názory na ní se rozcházejí a členské státy v ní mají své silné zájmy. Stejně tak je má Evropský parlament i národní parlamenty. Asi vás nepřekvapím, že náš vlastní nizozemský parlament bedlivě vysleduje tuto otázku a stále eh, si zachovává kritický postoj vůči evropskému veřejnému žalobci. A v tomto ohledu bych rád zdůraznil, že na radě probíhají práce v eh, dobrém a střícem ovzduší a to s cílem vytvořit eh, orgán veři, Evropské veřejné žaloby, eh, který umožní co nejvíce členským státům eh, se do něj zapojit. To eh, podle názoru předsednictví bude nezbytné pro dosažení efektivity a důvěryhodnosti budoucího EPPO. A bude to také velice důležité, tak abychom mohli silně a efektivně reagovat v celé EU Všechny delegace na radě si bedlivě prostudovaly usnesení Evropského parlamentu a jeho doporučení bedlivě eh, zvážili i při vyjednávání. Já teď věřím, že eh, eh, jsem vám poskytnul mm, dobrý přehled naší činnosti od začátku našeho předsednictví a rád bych závěrem uvedl, že se eh, těším na dnešní eh, zajímavé slyšení a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. A nyní eh, se dostáváme k první části, která se týká kompetencí EVTO k řešení, efektivnímu řešení podvodů v oblasti PIF. A nejdříve dám eh, slovo předsedkyni eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu Ingeborg Gressler. Dostáváte slovo na 10 minut. Konec. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych skutečně poděkovat za to, že toto důležité téma se dostalo na pořad jednání, eh, protože si myslím, když budeme o tom dostatečně hovořit, tak eh, budeme úspěšní. Srdečně děkuji nizozemskému předsednictví. Eh, opravdu si toho ceníme, že se tak snažíte a že se o to zasazujete. Bez toho by to nešlo. Proto jsme optimističtí a byla jsem velmi ráda, když jsem slyšela, že chcete ukončit vyjednávání za slovenského předsednictví. To je pro nás opravdu výborná zpráva, protože už několik let na to čekáme a také v každém půlročním rytmu počítáme, kdo je zrovna na řadě a kdo to eh, popožene ku předu. Takže děkujeme za to a měli byste vědět, že také máte podporu našeho výboru pro kontrolu rozpočtu. Eh, jsme, eh, máme tady dvě části. Eh, paní Sepplman se také určitou dobu o to zasazovala a jsem ráda, že naše oba výbory aktivně na tom pracují. Oba mají na tom svůj podíl, to je nařízení EPO a pak směrnice o boji vedení trestně právní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie, neboli ta směrnice PIV to je spojené spolu, protože eh, ta směrnice PIF eh, ta reguluje materiální pravomoci Evropské prokuratury. Máme tam článek 17 a je to současný návrh Rady pro EPO a mm, tam se popisuje to, kde jsou oba eh, tyto dokumenty propojeny. Myslím si, že obě právní, oba první základy bychom měli od sebe eh, měli dělit, eh, rozdělovat. Je to pro nás důležité, protože směrnice PIV, eh, tam je silnější spolurozhodování a u EPO tam se vůbec, jestli se o tom dá hovořit, jsme na úrovni slyšení v těch tomto řízení. Čili z hlediska zpravodaje ohledně směrnice PIV je důležité, aby systematicky i nadále bylo to rozdělení, eh, že u eh, nařízení EPO nebyly žádné další odchyl, odchylná ustanovení. Eh, to, co máme na stole, eh, co se týče EPO, s tím jsme spokojeni, přičemž Evropská prokuratura by mohla být daleko lépe organizována a eh, ten návrh komise, ten je více evropsky orientován a je racionálnější než to, co rada s velkými obtížemi vydala. Ta kompetence EPO a národních Eh, orgánů. Eh, na to se klade velký důraz a to opravdu pozitivně hodnotíme, protože jenom tak je možné zajistit, že členské státy si v budoucnu v boji proti podvodům nesloží ruce v klín a budou se tím zabývat. A proto si myslím, že eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu je zde na místě také. A Neměli bychom to dělat tak, že jsou různé podvody na cestách eh, s pomocí evropských prostředků. Co se týče kompetencí EPO, tak tam je celá řada vedlejších podmínek, tak jak je to uvedeno v textu. Také článek 17, 18, 19 až 20 až 22 a zejména problematické se nám zdá předpis 20b, kde se hovoří o tom, že EPO není, eh, nemá pravomoce tam, kde eh, je, dejme tomu, škoda oběti stejně vysoká nebo vyšší než finanční škoda, která byla způsobena zájmům Evropské unii. Eh, tady, když se navrhuje, že eh, projekty, které mají <clears throat> spolufinanční podíl 50% eh, nebo méně, nebo potom případy pašování zboží, kde clo je například nižší, než by byly případně národní daně nebo DPH, jak to vypadá zde. Další obavy, to je národní link v, nebo odkaz ve článku 11. Není možné, aby evropští prokurátoři vždy po, se starali o případy pouze ve své vlastní zemi eh, protože eh, pak by docházelo k takovému nerovnému rozdělení těch případů a proto si myslím, že evropští prokurátoři eh, by měli mít možnost dohlížet případně nebo ten dozor nad nějakým případem přenést svému kolegovi v jiné zemi. Co se týče směrnice PIV, kde stojíme, jak jsme na tom? Pokoušeli jsme se e, tuto směrnici po pohnatku předu, to se nám docela dobře podařilo a jenom na jednom bodu to vázne a to je e, daň z přidané hodnoty, kde členské státy s tím mají opravdu velké problémy a tam se musíme podívat, aby to bylo systematičtější. Co je důležité, stěžením prvkem jsou společné definice, to znamená finanční zájmy EU, eh, podvody při dotacích a zadávání a veřejných zakázek nebo praní peněz, zneužití prostředků, aktivní pasivní korupce a úředníci a uživatelé mandátu. Zde by se měly uvést také minimální sankce a měly by to být eh, prahové hodnoty, které eh, zasahují za, určité, eh, za určitá pravidla. Minimální tresty a prahové hodnoty by měly být uvedeny. Centrálním bodem sporu je, jak už jsem řekla, to zapojení DPH. Eh, eh, žádáme, aby byla DPH eh, zavedena v případech, kdy jsou alespoň dvě země dotčeny nebo škoda byla minimálně 100 tisíc eur, anebo se to dotýkalo úředníků EU, respektive členů různých institucí. Rada se tomu brání zatím kategoricky a nechce to zapojit. Co se týče Eh, opt-outs, eh, tak zde máme, prostě můžeme hovořit o tom, jaká bude efektivita eh, boje proti podvodům. Z hlediska rozpočtové kontory je ta roztříštěnost potírání podvodů a to je na více úrovních. Eh, také eh, výbor Libe eh, říká, že tady není správný právní základ 320, 325 až článek 83 smlouvy. To znamená, to jsou oblasti justiční spolupráce. Kdybychom to nechali u toho článku 23, tak by se to týkalo všech členských států a nemuseli by ty opt-out nikdo využít. Teď máme alespoň tři členské státy, které opt-out využívají. Čili v budoucnu eh, bychom měli eh, alespoň tři takové paralelní eh, věci, které běží souběžně a myslím si, že z hlediska daňových poplatníků je to opravdu velice špatná konstrukce. Potřebujeme novou směrnici PIF. 25 členských států tu starou úmluvu PIF z roku 95 podepsali a dále to bude platit i pro ostatní země opt-out. Některé členské země se ovšem EPO nezúčastní a vede to k další roztříštěnosti. Čekáme na roztříštěnost institucí. To se už naznačuje, zejména je to viditelné u OLAFu. Zde z mého hlediska vyštává několik otázek, které by měly být odpovězeny. To znamená, jak se bude v budoucnu OLAF organizovat, vzhledem k tomu, že na území EU v různých členských státech budou existovat dvě, dva různé právní základy, které budou platné pro ochranu financí. A jakým způsobem v přeshraničních případech OLAF chce postupovat? Například eh, to bude, dejme tomu, eh, Spojené království nebo nějaká jiná země eh, s opt-outem jak budou scházet s tou úmluvou z roku 95 a s těmi se směrnicí PIV. Jak eh, to bude eh, OLAF na to hledět, eh, když některé země budou zapojeny, některé ne? Čili z našeho hlediska to vyvolává zvláštní problémy. Změna se potom také Mm, Promítené eh, v personálu. Myslím si, že máme před sebou hodně práce, abychom to všechno vyjasnili. Chci skončit pozitivně. Co se týče eh, zásadní spolupráce mezi OLAF a eh, EPO, tak si myslím, ten článek 57a je důležitý v tom smyslu, že OLAF si ponechá svoje právo iniciativy. Při dalším přepracování nařízení OLAF, které už se naznačuje, se budeme muset zamyslet ještě nad tím, jak bude reagovat OLAF na eh, požadavek EPO eh, e o spolupráci. Eh, myslím si, že pod, eh, dostali jsme velkou podporu, co se týče vyjednávání ohledně směrnice PIV a proto nejsem až tak pesimistická, co se týče výsledku ještě otevřených bodů eh, v té směrnici PIV. Eh, chtěla bych ale velice srdečně požádat radu, aby ty body, na kterých jsme se dohodli, jsme považovali za ukončené. Alespoň eh, tak, eh, jak to je ohledně té směrnice piv. Když ne, tak se budeme muset s tím začínat znovu. Co se týče těch vztahů, tak je to takový trojuhelník a to nás velice zatěžuje. A myslím si, že zde máme hodně zdrojů, když to nebudeme čistě organizovat, eh, tak by to mohlo vést k problémům. Ovšem jsem optimistická, že doufám, že brzy se to skončí, eh, ukončí a každopádně dobrá vůle existuje, ale eh, na řadě je teď rada. Děkuji. Thank you very much indeed and... Mnohokrát děkuji. A já myslím, že na některé z těchto otázek možná odpoví z pohledu výboru Libe další řečník, což je paní Silvia Ivon Kaufmann. Bude hovořit jménem pana Lopeze Aguilara, který byl spolu s pravodajem pro směrnici PIV za výbor Libe. Silvia Ivon se hodně účastnila práce na této věci, je bývalou místo parlamentu, takže prosím, Silví, máte slovo. Srdečně děkuji, Claude, děkuji, eh, pane předsedající. Skutečně eh, spolu s eh, pravodaj k té směrnici PIV bohužel dnes není přítomen, takže k tomuto bodu zejména co se týče té směrnice PIV, chci něco říct, zejména co se týče pozice naší frakce v této souvislosti. Členským Každoročně se ztrácejí příjmy členským státům a rozpočtu EU miliardy e, z oblasti e, DPH. E, ovšem na ochranu finančních zájmů Evropské unie máme sice podklad z roku 1993, ale máme ještě různá pravidla týkající se Eh, potírání podvodu, korupce a praní peněz. Stejně tak i jsou velice odlišné tresty za tyto eh, eh, podvody. I nadále máme slabá místa v kontrolním systému, nedostačující výměna informací, překračující hranice a nedostatečná spolupráce mezi daňovými úřady škodu mají ti čestní Eh, daňoví poplatníci a my všichni. Na tomto pozadí si myslíme, že je to nepochopitelné, eh, že vyjednávání o trestně právní postihu eh, podvodu jsou uleženy k ledu a to již po dobu jednoho roku. To absolutně není ve smyslu občanů, kteří pilně pracují a kteří od česk, evropských institucí právem očekávají, že by mělo být něco v zájmu společnosti. Eh, vyjednávání eh, ke směrnici PIV běží již dva roky a u příležitosti tohoto slyšení bych chtěla uvést několik bodů, které jsou pro naši frakci zejména důležité. Od samého začátku měla priorita opravdová úprava Eh, na evropské úrovni eh, trestně právního stíhání eh, proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie. To musí být opravdu silně harmonizováno zde bych chtěla zdůraznit jedno. Musí zde být eh, jasná, eh, nedělitelná souvislost mezi směrnicí PIV a evropským státním zástupcem. Eh, ovšem, to předpokládá, že předtím budeme mít základy pro jejich kompetence, pro jejich pravomoci. Eh, měli bychom definovat trestní, eh, eh, trestné činy, za něž budou kompetentní nebo v jejich pravomoc, které budou v pravomoci těchto institucí. Směrnice PIV je předpokladem pro případný souhlas Evropské prokuratuře. Za druhé, z eh, frakce SAD se vždy silně zasahoval, zasazovala eh, pro zapojení DPH do eh, pevné součásti rozpočtu a také to bylo již zmíněno. Tento bod zůstává pro nás centrálním. A nejenom v souvislosti s potíráním podvodů, ale také s ohledem na získávání prostředků pro Unii. Eh, takzvaný eh, rozsudek Tariko 8. Eh, září v loňském roce rozhodl, že existuje bezprostředně souvislost mezi mm, DPH a zájmy členských států. Proto je velice důležité, že bude také směrnice PIV zahrnovat úpravu ohledně DPH. Stejně tak je možné potom podávat žaloby a trestně stíhat eh, proti podvodům, eh, v případě podvodů proti DPH. Zatím ovšem není v této směrnici uvedena patřičná flexibilita. Třetí bod. Ve směrnici PIV by měly být minimální eh, tresty. Toto byla navrhla rada a také ji v tom podpořil parlament. Měly by to být eh, minimální eh, tresty, jako například ve směrnici z, eh, ohledně obchodu s lidmi. A zde by zapotřebí evropská harmonizace. Toto jsou, dámy a pánové, ty tři nejdůležitější body pro naše frakci. Myslím, že s velkou rozhodností, rozhodností bychom měli uh, Eh, učinit přítrž nejrůznějším podvodům a také daňovému karuselu eh, v oblasti DPH. Eh, I nadále se v, tomhletom, v tomto směru budeme angažovat. Děkuji. Thank you very much, Sylvie. Mnohokrát děkuji, Silvie. A nyní si vyslechneme nizozemské předsednictví pana Nikolase Francena, který je předsedou pracovní skupiny v Radě, která se zabývá nařízením EPPO. Prosím, máte slovo na 10 minut, až na 10 minut. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše laskavé pozvání pro nizozemské předsednictví, abychom se zúčastnili tohoto slyšení. Dovolte mi, abych řekl pár slov k otázce pravomocí EPPO. Vzhledem ke své roli na nějakých dalších 40 dnů předsedy pracovní skupiny KOPEN bych možná měl zdůraznit hned na začátku tohoto úvodu, že nizozemské předsednictví řešilo hodně problémů od 1. ledna, ale ne u tohoto konkrétního článku u pravomocí EPPO, protože to je věc, která se projednávala ještě před začátkem našeho předsednictví. Nicméně současný text o pravomocích EPPO, který najdete v dokumentu, který byl zveřejněn na konci lucemburského předsednictví a má číslo 1510 lomeno 15, vychází z, ze sdílených pravomocí mezi EPPO a národními prokuratorami. A to e, do značné míry vychází z praktických úvah. Bylo by velmi těžkopádné a trvalo by hodně času, kdyby se každý případ, který se dostane na stůl místního prokurátora, musel předávat na EPPO zvlášť pokud by místní prokurátor byl schopen účinně případ vyřídit a urychleně uzavřít. Také může být hned na začátku obtížné, na začátku vyšetřování obtížné eh, vědět, jestli má případ povahu PIV nebo jestli se týká čistě vnitrostátního podvodu nebo ne. Kdyby se zjistilo v pozdější fázi, že případ má povahu PIV, nedávalo by moc smysl kdyby musel místní prokurátor případ eh, předat dál na EPPO. A je potřeba zmínit další úvahy. V některých členských státech mohou být tisíce případů, které se týkají pašování malého množství alkoholu každý rok. Pašování vodky přes bělorusko-polskou hranici se často uvádí jako jeden z takových případů. Každý takový případ potenciálně představuje přestupek typu PIV. Ale bylo by skutečně neúčinné všechny tyto případy převádět na EPPO. Podobně další celní přestupky není nutné řešit v nákladných a dlouhých soudních řízeních. Všechny tyto argumenty eh, jsou proto, že bychom měli mít sdílené pravomoci, pravomoci mezi EPPO a vnitrostátním prokuratorem. Nicméně EPPO bude mít prioritní eh, pravomoc stíhat trestné činy typu PIV. A to znamená, že EPPO bude informován o všech případech PIV v členských státech a pak může sám rozhodnout, jestli si je převezme od Národní prokuratury nebo ne. A jak je uvedeno v článku 20, z tohoto práva EPPO jsou také výjimky, zejména v případech, které se týkají škod, poškození finančních zájmů Evropské unie, do 10 tisíc eur. Takovéto případy eh, zůstanou v zásadě národní. Pokud to nebude mít dopad na celou Evropskou unii, a nebo pokud podezřelý není úředníkem EU. EPPO má vždy právo převzít všechny významné případy PIV. Na to nesmíme zapomínat. Předsednictví je přesvědčené, že toto řešení zaručuje vyvážený a účinný systém pravomocí. EPPO má celkovou kontrolu, celkový přehled nad většinou případů PIV, nad všemi případy PIV, ale současně se zaměří na ty nejzávažnější případy. A členské státy si proto také mohou zvolit, že případy PIV budou řešit jinak, kdyby to tak bylo účinnější. Například tak, že uplatní administrativní postihy. Pokud jde o pravomoc EPPO Iratio in Materi, jak říkala paní Gressler, článek 17 stanoví, že Směrnice PIV, jakmile bude přijata a implementována, vymezí pravomoci EPPO. Jinými slovy, EPPO bude příslušný ve vztahu k trestným činům, které mají dopad na finanční zájmy Evropské unie, podvody v EU, včetně podvodů EU, ke kterým došlo v kontextu zločineckých organizací. Takzvané Eh, nedělně spjaté přestupky toto ustanovení také pokrývá. EPPO má pravomoci ve vztahu k těmto přestupkům, to najdete v článku 20 odstavec 3. Pokud maximální postih za přestupek PIV je méně přísný než maximální postih za ten eh, neoddělitelně spjatý přestupek. Ten postih je stejný, pokud ten druhý přestupek nebyl zásadní pro ten přestupek typu PIV, anebo, jak také říkala paní Gresle, poškození finančních zájmů EU nepřesahuje poškození jiné oběti. Což je relevantní z hlediska zahrnutí nebo nezahrnutí DPH. A poslední věc k této věci je důležité poznamenat, že v případě neshody mezi EPPO a vnitrostátními orgány budou mít poslední slovo vnitrostátní orgány. Pokud je o tu zásadní otázku, jestli podvody ve věci DPH budou nebo nebudou zahrnuty do směrnice PIV, to je odpověď na otázku paní Kresle. O tom zatím nebylo rozhodnuto. Nicméně, Nizozemské předsednictví mělo na technické úrovni tři zasedání, aby se zjistilo, jestli je možné najít řešení. A zjištění z těchto zasedání předloží Radě a spravedlnost a vnitro 9. června. A to s výhledem na dohodu o tom, na jakém základě znovu zahájit jednání s Evropským parlamentem. Současně, a tady je e, takové pozornění, musím poukázat na to, že se jasně ukázalo, že stále ještě velký odpor na straně značného počtu členských států vůči zahrnutí podvodů ve věci DPH. A možná bych měl zdůraznit, že tyto členské státy rozhodně eh, neříkají, že nesouhlasí s tím, že je nutné bojovat proti podvodům ve věci DPH. Naopak. Ale domnívají se, že jsou účinnější způsoby, jak s těmito podvody bojovat. Nejčastěji to bude formou kombinace administrativní reakce a trestně právního postihu. S těmito slovy bych, pane předsedo, ještě jednou poděkoval a děkuji vám za pozornost. Mnohokrát děkuji. A nyní přejdeme k poslední prezentaci v této části. Vyslechneme si zástupkyni Evropské komise, paní Alexandr Jur Schröder, která je úřadující ředitelkou pro trestní právo na generálním ředitelství pro spravedlnost. Prosím, máte slovo. Máte až 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, že jste dali komisi slovo jako poslední. My obyčejně mluvíme první, ale to poslední slovo nám dává takovou vlastně výhodu, že můžeme schrnout tu diskusi a vlastně zase na druhou stranu nemusím opakovat to, co už bylo eh, řečeno a můžu tu debatu nějak obohatit. Eh, zaměřím se na eh, motné pravomoci e PPO. Pokud jde o směrnici e PIV, připravila jsem tři slajdy, které by mě měly pomoci projít svou prezentaci. Ještě připomenu jednu věc, která už zazněla jestli máme eh, exkluzivní nebo souběžné eh, kompetence. Komise ve svém původním návrhu eh, vycházela z výlučných pravomocí KPPO. Možná, že jsme byli příliš inkluzivně exkluzivní, My jsme si mysleli, že tohle bude přijatelné, ale také sdílím obavy paní Gresle z toho, že to, co je teď na stole, situaci, nic situaci nezjednodušuje, když to jsme eh, na radě dlouze probírali a samozřejmě jsme přihlédli eh, k eh, výhradám rady. Pokud jde o modné pravomoci EPPO, tak komise jasně tvrdí, že se mají odvozovat přímo ze směrnice PIV. A je třeba eh, zachovat dynamickou eh, referenci k eh, nařízení, čili mm, vyjmenovávat pravomoci. Otázkou bylo, jestli bude lepší něco takového zařadit do nařízení EPO, A jestli bychom neporušili smlouvu, kdybychom trvali do směrnice o PIV, protože EPO je nařízení, které vyžaduje jednomyslnost. My si ovšem myslíme, že neexistuje žádný, eh, žádná právní překážka eh, k tomu, aby směrnice stanovila eh, kompetence EPPO. Paní Kaufmann říkala, že potřebujeme evropský rámec pro porušení směrnice PIV. Proto komise navrhla tuto směrnici už téměř před čtyřmi lety, protože potřebujeme moderní evropský rámec k lepší ochraně eh, finančních zájmů EU. A to se týká několika aspektů, které rychle vyjmenuji. Za prvé, pracujeme stále na nástroji eh, trestního práva, který je 21 let starý, Je ta směrnice z roku 95, takže je to tak trochu zastaralé. i pokud jde o právní techniky, eh, které teď používáme po Lisabonu. Potřebujeme jasné vymezení těch trestných činů. A musíme sledovat, jak se trestná činnost vyvíjí od eh, zavedení směrnice PIV. Také je velice důležité jasně definovat eh, pojem eh, veřejného činitele, protože někdy bohužel trestnou činnost v oblasti PIS, PIV dělají nebo páchají veřejní činitele, protože zacházejí s veřejnými prostředky. Potom je třeba to uvést do kontextu trestního práva. Komise mimochodem eh, navrhla zavést minimální sankce, ale to bylo něco, co eh, přišlo příliš eh, brzy pro to, aby to bylo přijatelné pro parlament i pro radu. Pro nás je to škoda, protože si myslíme, že by to mělo dobrý odrazující účinek. Poslední věc je, že tato směrnice také obsahuje pravidla pro Mm, preskripci a pro promlčení. Mm, to je poměrně nové. My to neděláme proto, abychom tady byli inovativní, ale protože ty, e, ta testná činnost rychle e, zastarává, potřebujeme k tomu jasná pravidla. Pokud jde o katalog těch trestných činů PIV, tak přejímáme víceméně definici podvodu z úmluvy PIV a také tady nový pojem podvodných aktivit, například eh, z pronevěra. Tam opět eh, ten pojem toho veřejného činitele, který eh, nakládá s veřejnými prostředky, je velice důležitý. A také se to týká dalších trestných činů, jako je korupce nebo praní špinavých prostředků, které s podvody souvisejí. Tyhle trestné činy se dotýkají finančních zájmů Unie a to znamená, to znamená jak jejich výdajů, tak jejich příjmů. tak aby ten ráz byl komplexní. A teď eh, k dalšímu slajdu, prosím. Nechci vám tady dělat přednášku o DPH dnes, protože eh, o tom už většina eh, předřečníků hovořila. Nicméně myslím, že je důležité zde zmínit, že pro Evropskou komisi podvody z DPH jsou Eh, se, se, týkají ehm, příjmu EU a proto tedy finančních zájmů. Byli jsme potěšeni, že Evropský soudní dvůr potvrdil stanovisko eh, komise eh, za jejího návrhu, protože se domníváme, že máme dobré argumenty po právní i politické stránce k zahrnutí podvodu z DPH do té směrnice o finančních zájmech Evropské unie. Z našeho pohledu je to logické, že je to součást eh, finančních zájmů EU a je logické, že by to mělo být tedy ve směrnici OPIV. Otázkou to zajista je, a tam eh, to spíš kladu jako otázku, ne jako eh, konečnou odpověď teď, jak to tam zahrnout, jestli tam máme dát případy DPH jako takové, nebo by bylo vhodnější omezit tu směrnici na závažné eh, podvody v oblasti DPH. Myslím, že to je eh, debata, kterou nejsem schopná dnes uzavřít, ale eh, je to věc, ke které budeme muset přihlednout, až tedy povedeme vyjednávání v rámci trialogu. Musíme tady nalézt vhodné měřítko ohledně toho, co to je závažnost. Budeme tam potřebovat určitý eh, finanční eh, práh a pokud ano, podle čeho jej stanovit. A to se dostáváme už k mému poslednímu eh, slajdu, který se týká opět podvodu s DPH, nařízení o EPO a směnici o PIV. Jak by to mělo být sladěné podle komise? na tuhle otázku také neodpovím úplně eh, dokonale, ale položím eh, vám dvě otázky. Za prvé, mělo by se rozlišovat mezi rozsahem působnosti směrnice a eh, PIV a, a mm, rozsahem EPO. Z hlediska komise by to mělo být stejné. Nicméně je tady určitý prostor pro diskusi mezi spolu zákonodárci. Správným přístupem by, myslím, nebylo, že bychom eh, použili eh, ten stávající eh, koncept přeshraničního ve, směrnice, ve směrnici PIV, protože hovoříme o hmotné pravomoci v rámci trestního práva a já si myslím, že tohle je spíš kritérium, které bychom měli používat v procedurální hm, působnosti, po procedurální stránce. Takže bychom měli spíš zvážit, jestli epo by mělo dostat pravomoci na určité podvody z DPH, které se týkají několika členských států. Opět tohle není nějaký prioritní přístup pro komisi, ale chtěl jsem také zdůraznit, že se zamýšlíme nad smysluplnými kompromisy, které nakonec zachovají eh, přidanou hodnotu, kterou eh, komise eh, vidí ve směrnici eh, PIV. Myslím, že jsem eh, hovořil už 9 minut a 2 vteřiny, takže to tady skončíme. vám za pozornost. Děkuji vám a eh, za to, že jste všichni tak, takový struční. Já vím, že um, um, jsme takový přísní na komisi. Já nechci být přísný, ale prostě musím kvůli harmonogramu tady. Takže děkuji, že uh, jste se všichni drželi rozhovor. Uh, rozvrhu, tak eh, máte někdo nějaké dotazy? Mám tady prázdný, prázdnou stránku před sebou. To je eh, vliv eh, výboru kont na Libe. Podívejte se, nějak jste nás tady zaklali. Normálně tady máme spoustu zájemců o vystoupení. No, musím říct, že ty prezentace byly velice zajímavé a informativní. A Barbaro, děkuji, děkuji, děkuji mnohokrát. Jenom pro tebe, Claude. Já bych se chtěla zeptat, jestli náhodou neděláme krok zpět, nebo jestli se nevyhýbáme ambicioznímu projektu podle článku 86.4 smlouvy, což souvisí s pravomocemi ve vztahu k eh, přeshraničním trestným činům pro tyto orgány. A bohužel této věci Evropský parlament nemá moc velké pravomoci, ani se nemůže vyjádřit. A proto si říkám, jaká je vlastně naše úloha v celé této věci. A vracím se zpět proto, protože postupem času se ukazuje, že Evropská prokuratura je v podstatě kopií Eurojustu. A není to skutečný operační orgán který má pod kontrolou a koordinuje aktivity národních prokuratur. Možná se mýlím, ale můžete mi říct, jestli s tím souhlasíte, protože já myslím, že tady vidíme orgán, ve kterém jsou zástupci z členských států spíše než něco nezávislého, s nezávislými požadavky, něco co nejmenšího. A zdá se, že předáváme zpět na členské státy odpovědnost, kterou bychom měli mít na straně Evropy. A výsledkem je jakýsi orgán, který mají pod kontrolou lidé, které měl naopak mít on pod kontrolou. Já nevím, jestli souhlasíte s mojí analýzou. Víme, nicméně je to velký projekt ta otázka, jestli vůbec neděláme krok zpět. Souhlasíte nebo ne? Děkuji. Birgit Sippel, prosím. Eh, ja, vielen Dank, eh, Claude. Ich Děkuji mnohokrát, eh, Claude. Chtěla bych navázat na to, co řekla má kolegyně a chtěla bych začít tím bodem, který uvedl tak, uvedla také rada, že doufáme, že pokud možno hodně členských států se toho zúčastní. Já bych si přála vůbec eh, eh, aby se zúčastnili všichni, protože tyto náklady eh, jsou značné a jsem stejného názoru jako paní Gressle nejde o to, že Libe změnil právní základ, ale e, problém spočívá v tom, že vůbec existuje možnost opt-out. Tato možnost e, by měla být odstraněna. E, co se bez ohledu na tu otázku, zda všechny členské státy se do toho zapojí, se hovořilo také o kompetencích. Jestliže Evropský prokurátor je toho názoru, že ano, tak jaké možnosti má vůbec ten evropský státní zástupce? A nebo musí jít eh, k eh, svému eh, kolegovi v tom členském státě a říct, prosím, prosím, udělej to, a nebo potom to zase spadne někam mimo. Takže to se nakonec odráží ve finančních prostředcích a potom vystává otázka zapojení vícero členských států, podle kterých kritérií se bude rozhodovat, kdo má, e, může rozhodnout o tom, před kterým soudem se bude ta záležitost projednávat, protože evropský prokurátor nebyl příslušný. E, jde o to, aby nedošlo k nějakému takovému obchodování u soudů nebo se soudy. E, shopping se soudy. Okay, and... Děkuji, Birgit. Nyní pan Matara, paní Matara. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na pana France. Mě by zajímalo, jestli technicky rada zvážila, co se stane před směrnicí PIV, jestli bude platit nějaký přechodný systém, než bude směrnice PIV s konečnou platností schválená, jestli budeme mít něco přechodného na přechodnou dobu. Děkuji. A kolegyně bude také moderovat třetí část dnešního odpoledne. Takže teď si vezmeme postupně jednotlivé řečníky, abyste reagovali na všechny otázky, ale abyste také navázali na příspěvky ostatních kolegů. Bez pochyby jste slyšeli něco, k čemu byste se mohli chtít vyjádřit. Takže se vás vezmeme postupně. A prosím vás o stručné vyjádření. Začneme paní Gresle. Ne? Ano. Já bych chtěla také eh, položit jednu otázku, a to na komisi. Eh, komise když se diskutovala o eh, právním základu a jestli zažaluje třeba Evropský soudní dvůr a chtěla jsem se zeptat, ano, ta žaloba to by nebyla špatné, to je dobrý nápad a e, já v některých e, bodech e, tomu co svědčí. Jde o to, že tento základ je zodpovědný za to, že ten chaos, který vznikl, jsme si způsobili sami. Eh, tyto neefektivní organizace samozřejmě přines, přispějí k tomu, že budoucí kontroloři rozpočtu eh, pak to předají eh, evropskému prokurátorovi. Bude to opravdu proti nám a britským, britskému tisku, britským médiím se při Brexitu bude neustále říkat, ano, podívejte se, udělali jste dobře, že jste vystoupili. Takže měli bychom vytvořit situaci, která by měla být dostatečně ofenzivní a která by nás neměla spoutávat. A teď jsem řekla v podstatě to, co jsem chtěla říct a otázky musí zodpovědět ostatní. Děkuji, pane Morális. Děkuji. Alexandro, vy jistě také odpovíte. Takže Silvi Ivon, prosím, jestli se k tomu chcete vyjádřit. Děkuji, pane předseda. Mm, já to řeknu jenom velice stručně. Budeme hovořit eh, za chvíli ještě mezi vztahem EPO a Eurojustem a skutečně si myslím, že je to velice složitý vztah. Eh, v tom návrhu rady je uvedeno, že jestliže bude vytvořena Evropská prokuratura, tak potom se to bilaterálně musí vyjednávat také s Eurojustem a musí se uzavřít eh, mezinárodní dohoda. A samozřejmě je to aspekt, který bude hrát určitou roli. To, o čem se zmínila paní Spinelli, tak já bych nehovořila o regresi, ale každopádně o významném zkomplikování původní situace. Ty první texty, které jsem viděla ohledně EPO, tak jsem opravdu se toho zalekla a bych pochopila také tu novou konstrukci. A každý další e, osoba, která se seznamuje s současným stavem tohoto dokumentu, e, se to děje podobně. Takže e, opravdu tato nová instituce by měla být účinná, co se týče hájení finančních zájmů Evropské unie. A tady musíme mít zcela jasnou definici, jaké jsou kompetence, pravomoci. A jinak opravdu hrozí to, co řekla paní Spinelli, protože pak hrozí ten regres, ten krok zpět a ty prostředky, které ztratí eh, daňoví poplatníci, to se nedá potom omluvit ani vysvětlit. Eh, takže rada musí skutečně také přesně pracovat, abychom společně mohli zavést efektivní opatření. Děkuji. Děkuji Silvia, pan Francen. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl možná jen odpovědět na otázku paní Matery. Víte, že Nizozemsko je šampionem transparentnosti, takže já budu velmi stručný. Ne. V radě se o této konkrétní věci vůbec nemluvilo. Ale vždy jsme vycházeli z toho, že tyto věci jsou propojené, takže musíme počkat, než bude uzavřené eh, vyjednávání o PPO. A potřebujeme mimo jiné jednomyslnost mezi 25 členskými státy a pak uvidíme, v jaké fázi pak bude vyjednávání o směrnici PIV. To je jednoduchá odpověď na vaši otázku. a paní Alexandra George Röder. Děkuji, já se pokusím být stručná. A pokusím se odpovědět poslancům. Nejprve paní Spinelli. Já myslím, že vy se zaměříte zejména na to, že je potřeba, aby EPPO byl nezávislým úřadem. A to je podle komise jeden ze zásadních pilířů, abychom nakonec vytvořili orgán, který bude schopen fungovat nezávisle. A potřebujeme k tomu několik pojistek počínaje postupem jmenování těch, kdo budou pracovat v ústředním úřadu, a to by neměly být zástupci členských států. Není to je Eurojust, měli by to být nezávislí prokurátoři a proto by také měli mít status, kterým zajistí dostatečnou nezávislost. A pak ještě v textu budou další pojistky. Například rozhodování ze strany komory ústředního orgánu, což podle nás také zajistí velice dobrou přidanou evropskou hodnotu, ale máte pravdu. Je to pro nás jistě hlavní věc, kterou musíme zajistit. Aby byl EPPO skutečně nezávislým eh, orgánem veřejného žalobce. Pokud je o paní Sipl, musí EPO žádat členské státy o případy. Já myslím, že tak daleko ještě nejsme, ale budeme mít určité mechanismy a v nařízení je teď několik možností, a také povinnosti členských států samozřejmě, abychom informovali EPP o, že je nějaký případ, a jak už jsem říkala na úvod, výlučná pravomoc by to vyřešila, ale pokud to můžeme udělat tak, že v nařízení bude dost pravidel pro to, kdo dělá co, a jsem rád, že Nikolas mluvil o prioritní e, pravomoci. Já myslím, že to je velice dobrý krok vpřed. A k té druhé věci, jak se vyhnout eh, forum shopping, hledání nejvhodnějších míst. Já myslím, že to je otázka formulace jednoznačných kritérií pro to, který soud je příslušný. A tady mluvíme tady o vnitr, vnitrostátních soudech, ne o Evropském soudním dvoru. A na závěr otázka paní Gresle, co děláme s právním základem. Nejprve bychom měli přijmout směrnici PIV, To by mě udělalo radost a pak bude dost času, abychom podrobně analyzovali v komisi, jestli bychom měli zapojit Evropský soudní dvůr. Já myslím, že na tuto otázku pro vás dnes odpověď nemám, ale mohu účastníkům říct, že komise si zvolila článek 325 jako právní základ. Neudělali jsme to proto, protože chceme všechny členské státy. Pro nás je to přirozené. Zvolili jsme si článek 325, protože ve smlouvě máme právní základ, který se týká ochrany finančních zájmů EU. A podle komise tam patří i trestní právo. Takže náš přístup byl celkem logický. A uvidíme, jak to dopadne v nadcházejících měsících. To je pro dnešek vše. Děkuji. Takže to máme všechno za sebou. Děkujeme za stručné příspěvky a děkujeme všem panelistům. A nyní předáme předsednictví dalšímu moderátorovi, kterým je europoslanec Axel Voss, zpravodaj pro nařízení o, návrh nařízení o Eurojustu. A mezi řečníky máme Michel Konex, prezidentku Eurojustu a Giovanniho Kesslera, generálního ředitele OLAFu. Přijďte prosím mezi nás. Děkuji. So, ich darf Sie alle recht herzlich. Já vás tady všechny velice srdečně vítám ke druhé části našeho slyšení. A zejména bych chtěl srdečně přivítat eh, Michelle Konings, která je prezidentkou Eurojustu, a pana Kesslera, který je ředitelem eh, OLAFu. Také vás srdečně vítám. Pak bych chtěl hned začít. Eh, ta problematika, co se týče Eurojustu a také zpravodajství k tomu, eh, vypadá tak, že je to i nadále obtížné. A zatím se nedá odhadnout, eh, jak se bude z toho Eurojust z EPO vyvíjet. Máme takový dojem, že vznikají dvě nezávislá grémia a tak, jak to vypadá nyní, nebo jaké jsou nynější úmysly s tím eh, vztahem článek 3 odstavec 3 nařízení EPO a potom úkol z článku 57 odstavec 6 smlouvy s tím, že se EPO má vyvíjet z Eurojustu tak eh, spíše nabýváme dojmu, že jsou to paralelní dvě grémia na sobě nezávislá. Eh, s tím, že EPO dostane nové úkoly, to znamená, že eh, by měl podporovat úkoly státního zastupitelství a tato povinnost by měla být také snášena nebo plněna členskými státy. Takže já bych chtěla nyní eh, požádat eh, paní Michelle Konix, eh, aby se k těmto dvěma věcem vyjádřila. Prosím. Thanks a lot, Děkuji vám, pane předsedo, za příležitost zde pohovořit o tom, jak je důležité budoucí nařízení o Eurojustu a také o základu e, e, nařízení o EPO. V tomto případě jedná se o důležitý e, moment, protože budoucnost Eurojustu je nesmírně důležitá pro nás, My a hodně pracujeme se členskými státy. Pro členské státy a podařilo se nám prohloubit ty nepříjemnou, ne, nepřímou operativní práci, vytvářet nové týmy, které se pohybují v té stávající v tom, v tom stávající prostoru ohrožení. A máme stále více případů konkrétních operativních, více společných vyšetřovacích týmů, více koordinačních týmů, to všechno ukazuje, že eh, narůstá důvěra v Eurojust. Tomu se eh, navzdory 30 eh, různým právním systémům bez konkrétní harmonizace daří naplňovat svůj úkol a sice zrychlovat soudní spolupráci, vyšetřování a koordinovat. Myslím si, že Evropský parlament odvedl dobrou práci, pokud jde o nařízení o Europol a to je velice důležité, protože to, co se děje v naší sesterské policejní eh, aře, také bude mít dopad na eh, regulaci Eurojustu. Pokud si eh, myslíte, že můžete řešit terorismus nebo převaděčství a jenom na policejní stránce a mm, nepřihlížet k té policejní návazné práci, tak, nebo soudní práci, tak nikdy nedosáhnete úspěchu. To já také zdůrazním a také zdůrazním, jak je důležitá ta velmi jasná vazba mezi Eurojustem a EPPO. Teď tedy eh, ty eh, předběžné eh, poznámky. My jsme to učinili už hodně a ať už se stane cokoliv, musíme i nadále pokračovat v posilování našich schopností a ať se stane eh, cokoliv, musí se to udělat konzistentně, eh, symetricky, kompatibilně a způsobem, který není eh, tedy rozporuplný. Tolik tady na počátek. Na dalším slajdu vidíte, že my si vážíme velice té tvrdé práce, kterou dělá komise i rada. My v principu vítáme obecný přístup Rady z března 2015. Rada velmi bedlivě naslouchala obavám a námětům předloženým Eurojustem a Eurojust v, v zásadě vítá tedy eh, změny učiněné radou. Dostaneme se k eh, řadě bodů, které ještě třeba doladit a pokud se těchto bodů nedotkneme, tak eh, opravdu eh, promešká příležitost eh, efektivně vykonávat činnost Eurojustu. Chtěl bych zdůraznit kompetence Eurojustu v návrhu komise. Je naše věčná působnost omezena oproti stávajícímu domu jenom na seznam trestných činů z přílohy, zatímco rada má v odstavci tři eh, kompetenci Eurojustu eh, pro eh, formy jiné trestné činnosti než ty vyjmenované. My bychom samozřejmě byli rádi, kdyby to tak i nadále pokračovalo. Potřebujeme flexibilitu. Jsou nové formy trestné činnosti a, a trestná činnost se stále, je stále složitější. Takže potřebujeme eh, přístup, který eh, přinejmenším zachovává a status quo, to bychom eh, vítali. Vyloučení Eurojustu z PIFu, to je třeba vyjasnit. Je to tedy mimo ten obecný rámec a text článku 3 navržený komisí není v souladu s dalšími ustanoveními. Komise hovoří o seznamu ustanovení v příloze 1 a, a s a ten seznam obsahuje PIV a pokud se podíváte na verzi komise, tak tam je e, řečeno, že e, PIV spadá do výlučné pravomoci EPO, takže je třeba si to vyjasnit. My potřebujeme mít e, výlučnou tedy, tedy pravomoc, potřebujeme to mít výlučně jasné tento, tuto přílohu. Další eh, příklad změn eh, ze strany eh, rady je, jsou pravomoci členských států. Je třeba přivítat nový odstavec 8, kde členské státy mohou dát národním členům další pravomoci, se kterými se nepočítá v nařízení, to znamená větší flexibilitu větší orientace na praxi. A potom, pokud jde o strukturu a vedení mm, Eurojustu, tak tam opět vítáme celou řadu změn podle našich původních návrhů. Další věc je vztah Eurojustu a Europol. Jedna připomínka se týká myšlenky komise eh, zavádět princip reciprocity, pokud je o informací. Jsme eh, rádi, že jsou tam ustanovení o eh, rychlejší výměně informací mezi Eurojustem a Europolem. V tom nařízení ale víme, že i v tom obecném přístupu rady ten text pořád ještě neimplementuje princip reciprocity, což který potom tedy není eh, rovnoměrně uplatňován. Takže je třeba eh, jak do nařízení o Eurojustu, tak o Europolu navzájem, eh, dát povinnost navzájem se informovat. V Eurojustu je to vedle článku 40 toho návrhu nařízení, ale v Europolu je třeba upravit. Čili opět vzájemná, vzájemná výměna informací. Potom financování JIT. Víte, 11. března a mm, 11. března mm, má Europol toto na starosti, ale pokud jde o vyšetřovatele a, a žalobce, tak e, je možnost dvojitého financování, dvojitého poklesu e, prostředků, takže proto návrh nařízení o Europolu eh, představuje, že bychom měli společně vytvořit pravidla a podmínky, abychom se vybral, vyhnuli komplikacím. A, a příslušná a nařízení jdou tedy správným směrem a navzájem se odrážejí. Můžeme to podpořit a doufáme, že eh, toto bude zachováno v závěrečném textu. Kromě toho, eh, pokud jde o, o sladění těch dalších eh, těch, těchto eh, ustanovení, tak je třeba mm, ještě další eh, koordinační mechanismus mezi těmi dvěma agenturami, tak aby v praxi finanční podpora nabízená jednotlivým žitům byla konzistentní. Máme tady sekretariát, který respektují vyšetřovatele a žalobci řady nebo všech členských států funguje eh, řádně a je ve styku s Europolem. A tento sekretariat by mohl a eh, takovou koordinaci zajistit. Nemusíme zde znovu objevovat Ameriku a eh, můžeme využít e, doposud získané zkušenosti. Další slide poukazuje na důležitou vazbu mezi Eurojustem a EPEM. Jak jsme právě slyšeli, vztah mezi Eurojustem a EPEM Já to bych ráda zúraznila. Je takový, že oboje je eh, oddělené nezávislé, oddělené nezávislé subjekty se jedná. Rád bychom zdůraznili, eh, že je třeba, aby Eurojust měl pravomoci i v oblasti trestné činnosti PIV. Eurojust a EPO um, budou tedy dvě eh, odlišné, eh, dva odlišné nezávislé subjekty, které spolu budou spolupracovat a budou eh, propojené přes tedy administrativní řídící i operativní vazby, ať už článek 86, o kterém jste, pano, pane předsedo, hovořil, je vykládán jakkoliv, vytvoření jasně definovaných vazeb je stále důležité. Takže je tady jasná vazba mezi Eurojustem a EPem. A tyto věci e, operativní, administrativní a řídící e, je třeba jasně definovat. Vztah mezi Eurojustem a EPem obsahuje práva a povinnosti obou subjektů, například Eurojust a EPO, by měly mít tedy eh, vzájemnou informační povinnost o příslušných případech, jedná se o vzájemnou eh, důvěru a úctu. A potom eh, je to také kvůli právní jistotě a zajištění soustavného přístupu, tak aby v těch nařízeních nebyla také nějaká rozporná nařízení, aby se naopak co nejvíce odrážet od sebe navzájem. Potom Eurus by měl podpořit vytvoření EPO v dobách tedy eh, bezpříkladné eh, bezpříkladných bezpečnostních hrozeb musíme spojovat síly a držet pohromadě. Takže budeme podporovat vytvoření EPO. Ale pokud Eurius dostane nové úkoly, tak eh, bude eh, také potřebovat jistě nové zdroje. Eurojust nepodpoří eh, uspořádání, při kterém by mm, se mohly snížit jeho schopnosti podporovat národní příslušné úřady. Takže budeme přispívat, ale nepřijmeme nic, co by ohrozilo naši službu a podporu, pomoc, kterou poskytujeme. Zejména v době krize, jak vidíte, čelíme eh, bezprecedentní bezpečnostní krizi. V minulém roce jsme měli eh, přes 23% nárůst počtu případů a netýkalo se to jenom nárůstu terorismu, ale i také boje s, s pašeráctvím, přistěhovalstvím a dalších věcí. Cokoliv eh, je v eh, rámci Eurojustu nám umožňuje mít ještě větší pravomoci a ne menší pravomoci. Máme ty zkušenosti jako jediná eh, soudní organizace EU, že tohle musí se vázat s novými úkoly, novými novými eh, rozpočtovými eh, položkami. Děkuji vám za pozornost. Ihnen recht herzlichen Dank für die... Já děkuji srdečně vám za váš eh, velice soustředěný příspěvek a za vylíčení všech těch úkolů, ale také za to propojení vztahu hm, Eurojust, Europol, EPO a pak existuje ještě OLAF. A e, tady se klade otázka, jak e, prostě je to možné zde vystupovat jako spojovací jednotka. A jakým způsobem je možné toto vše združit. Vás, pane Kestlere, ještě jednou srdečně vítám a předávám vám slovo. Děkuji. Thank you. Děkuji, pane předsedo, a děkuji výboru Libe za pozvání a za tuto příležitost vystoupit ve Evropském parlamentu na toto velice aktuální téma. Se vznikem EPO institucionální uspořádání instituce, které bojují s podvody, které poškozují finanční zájmy EU, eh, se naprosto dramaticky změní. Není to jen reforma. Všechno se změní. Takže je opravdu na výsost důležité, aby EPO jako celoevropský orgán pro vyšetřování a stíhání mohl spolehat na stávající orgány. Olav je dnes jediným vyšetřujícím orgánem EU, který chrání finanční zájmy Evropské unie. A také na Eurojust, jak už bylo řečeno. Což je v podstatě evropský justiční orgán. A proto by bylo nesprávné od samého počátku, kdybychom nezohlednili tyto hlavní změny v institucionálním prostředí komplexním způsobem, kdybychom nezohlednili všechny tyto tři aktéry. Rada už tyto vztahy projednávala v pracovní skupině a pokud vím, určitá ustanovení o těchto věcech už byla navržena a budou předložena radě v červnu ke schválení. My, jako OLAF a komise, jsme podpořili členské státy v tom, aby se vyjasnily vztahy mezi těmito třemi orgány. A já se domnívám, že výsledné ustanovení, kterým se řídí vztahy mezi EPO a OLAFem, je správně vyvážené v kontextu režimu, který si pro EPO zvolí členské státy. A s tím se dostáváme k prvnímu slajdu. Aby bylo možné pochopit tyto vztahy a rozhodnout o vztazích mezi těmito třemi orgány, musíme začít otázkou, o které jsem mluvil v předchozím panelu. Je to otázka zásadní a totiž, jaký typ, jaký druh EPO budeme mít, jaké pravomoci bude mít EPO. A pak lépe pochopíme, jaké jsou vztahy se stávajícími orgány. Podle návrhu komise, jak už bylo řečeno, bude mít EPO výlučnou pravomoc pro trestné činy typu PIV. A to je velice důležité, naprosto zásadní v tom rozhodnutí komise. My víme, že to tak není. Právě se o tom mluvilo v předchozím panelu. Jsou určité výjimky z těch pravomocí EPO, co se týče přestupků ve věci PIV. A my víme, že EPO bude mít pravomoc vyšetřovat pouze případy, když škody EU přesáhnou poškození jiných obětí. Takže rada zavedla určitá kritéria, která podle mě, a tady sdílím některé obavy, které tady už zazněly, ze strany paní Gresle. Některá kritéria na jedné straně vyloučí velký počet případů PIV z pravomoci EPO a na druhé straně zavedením určitých kritérií, která podle nás na základě zkušeností OLAFu budou obtížná z hlediska výkladu v konkrétních případech a budou se také jako špatně implementovat, protože bude hrozit konflikt mezi EPO a národními justičními orgány. A ve všech ostatních případech, podle ustanovení, o kterých se jedná v Radě, budou pravomoci sdílené sdílené mezi EPO a členskými státy. Je to tedy celkem komplexní, složitá situace. Na jedné straně to bude znamenat, že mnoho případů PIV nebude spadat pod pravomoc EPO a a další případy podle mě přinesou možnost a bude pravděpodobné, že vznikne konflikt v náročné situaci. Ale pokud má být situace taková, můžeme se pokusit zorientovat v tom, jak na tom jsme my jako OLAF. Takže za prvé, dejte nám trošku prostor. Musíme se například zamyslet, kdy pracujeme pro členské státy, které se nepřipojí k EPO a pak jsou případy, kdy EPO nebude mít pravomoci. Takže přejdeme na další stránku. Já myslím, že musíme začít dvěma hlavními principy, které se také objevují v příslušném článku nařízení o vztahu mezi OLAFem a EPO. případě OLAFu vzhledem k úloze a OLAFu v současném systému administrativního vyšetřování bude zásadní, aby úzce spolupracoval s EPO a aby OLAF zachoval svou roli ve vztahu k přestupkům PIV v případech, které bude výlučně vyřizovat členský stát. Takže ty dva hlavní principy jsou takové, že paralelní vyšetřování mezi OLAFem a EPO by se odehrávat neměla, nemělo by docházet k duplikaci a k překrývání. Pokud EPO zahájí své vlastní vyšetřování, OLAF nebude mít pravomoc vyšetřovat, nebude vyšetřovat stejnou věc, pokud o to EPO výslovně nepova, nepožádá. Požádá OLAF, aby ho podpořil. Za druhé, i když EPO zahájí vyšetřování, nebo v případech, kdyby EPO mohl zahájit vyšetřování, bude tady prostor pro administrativní vyšetřování, které provádí OLAF. Ta vyšetřování jsou někdy užitečná jako přípravný krok pro trestní vyšetřování, anebo to může doplnit určité aspekty eh, z hlediska získání peněz o které Evropská unie přišla. Takže přejdeme na další stránku. Máme tady dva případy. Jednak EPO v příslušném případu něco dělá a nebo nedělá. Pokud EPO převezme případ, pracuje na případu, v takové situaci OLAF může vždy být zdrojem informací o případných přestupcích PIV, které je pak možné předat EPO. A umožnit tak EPO jeho vlastní vyšetřování. Máme širokou síť místních orgánů a také soukromých zdrojů, což nám umožňuje získávat informace. My dostáváme zhruba 4,5 tisíce jednotlivých informací, podnětů a tyto věci můžeme předat EPO, aby EPO mohl zahájit trestní vyšetřování, jako to děláme dnes s národními justičními orgány. Takže pokud EPO pracuje na nějakém případu, OLAF může podpořit vyšetřování EPO prostřednictvím své analýzy, expertízy, forenzní činnosti a může dát k dispozici naši síť vnitrostátních vynucovacích orgánů. Další stránka v případě, kdy EPO nic nedělá, nejedná, vzhledem k omezení pravomocí, má OLAF povinnost provést vyšetřování? Jako dnes bylo by paradoxní, kdyby po vzniku EPO byla menší ochrana finančních zájmů, například v členských státech, které nevstoupí do EPO nebo v oblastech, které EPO nepokrývá v důsledku omezení pravomocí. Takže EPO může informovat OLAF o případech, kdy EPO nezahájí vyšetřování. Takže na závěr bych řekl, že se domnívám, že vztahy mezi EPO a OLAFem postavené na komplementárních mandátech obou orgánů mohou vést jen k dobrým výsledkům v boji proti podvodům a dovolte mi také říct, abychom se vyhnuli na základě komplementarity obou orgánů škodám, které vyplynou z omezení mandátu EPO. Omezení pravomocí EPO, protože tím se otevřou jisté mezery. Ale ty je možné zapl- zaplnit prostřednictvím komplementarity obou orgánů. Děkuji. Recht herzlichen Dank. Srdečně vám děkuji, také vám, pane Kessler, za váš příspěvek. Nyní bychom eh, přistoupili k té možnosti, že můžete klást dotazy. Jestli se někdo již přihlásí. A jinak, eh, jestliže ne, tak já mám hned dvě otázky. Samozřejmě mám eh, takovou situaci eh, ohledně finančních zájmů Evropské unie a potírání mm, mm, trestných činů v této oblasti. Když o tom jsme si vyslechli E, vaše příspěvky, tak samozřejmě je zde nejrůznější pravomoc. Máme EPO, Eurojust, OLAF a e, národní úřady, národní orgány. Na první pohled e, tady bychom museli nejdříve eh, případně přesněji definovat, ale na první pohled se mi zdá, že to není příliš nápomocné, když se to týká finančních zájmů, že by se zde potíraly zločiny na finanční úrovni. když, dejme tomu, vezmeme EPO eh, a Eurojust, máte určité představy, jak by se to z hlediska obsahu dalo vymezit eh, z hlediska kompetencí eh, pro spolupráci? A druhá otázka je tato. Jestliže jako zákonodárce bychom nyní přišli na nápad, že kompetence OLAFu eh, z hlediska eh, boje eh, proti podvodům poškozující finanční zájmy, bychom to přece jenom začlenili na, do EPO, tak by velká část činnosti OLAFa odpadla. A teď vzniká otázka, kdyby k tomu došlo v tomto smyslu, tak se klade otázka, ano, to je obtížné při takovém vývoji. Potom jaká role eh, připadne národním orgánům tam, kde EPO není aktivní. Momentálně mám takový pocit, že se příliš mnoho orgánů má zabývat uh, Eh, potíráním eh, podvodů a poškozující finanční zájmy Unie. A máte již nějaké ideje k tomu, jak to řešit? Za to bychom vám byli velice těční. Jsou ještě nějaké dotazy? Pan Libreton, prosím. Merci de me donner la parole. Oui, euh, en réalité, on est en train de parler de justice. Děkuji eh, za slova. Hovořilo se o trestní justici a to je téma, které má zásadní význam. Jsou zde dva pohledy na Evropu a tady vidíme, že již tyto dva pohledy e, jsou jaksi v určitém rozporu. Takže na jedné straně můžeme na trestní justici hovořit e, pohlížet jako na výsostné právo členských států, potom, že je zde flexibilní Eh, přístup a že to oživuje Evropu různých národů, ale to není ten model, kterým bychom se chtěli ubírat. To je ten efektivnější model. Za druhé, integrace eh, kromě národních eh, orgánů spravedlnosti, tak bude zavedena nějaká evropská trestní justice. Vidíme to že už u tohoto evropského tématu Evropská prokuratura jde tímto směrem dále než do posud. Ale hm, Problém spočívá v tomto, mohl by to být takový politický cíl Evropy, že bychom zde měli mít eh, větší eh, federální integraci. Ovšem eh, dnešní rozprava vyvolává u mne obavy, že ten systém bude příliš komplikovaný již se upozorňuje na to, že by mohly vzniknout případně dva konflikty. Za prvé konflikt mezi EPO a členskými státy, protože ZD se společně vykonávají pravomoci. A pan Kessler to již také otevřeně řekl, že dojde k eh, kompetenčním konfliktům eh, konfliktům v oblasti pravomocí. A ten druhý problém spočívá v, konflikty eh, mezi, eh, v konfliktech mezi EPO a OLAFem. EPO eh, e jakožto instituce v boji proti podvodům a zároveň tedy je to instituce státní nebo veřejného žalobce. Takže týká se to nejenom toho veřejného žalobce, toho státního zástupce, ale týká se to také OLAFu. A pak se eh, e, spochybňuje eh, nebo staví v potaz, co s Olafem. Dochází k určitému překrývání se těch pravomocí a přesto, že pan Gessler říká, že tomu tak není, eh, tak by z toho mohly vzniknout konflikty. A Olaf ten jaksi nesklízí v poslední době příliš mnoho chvály. Děkuji. Děkuji. Jsou ještě nějaké dotazy? Ne? tak eh, prosím o zodpovězení dotazu, prosím. Dank wie herzlich für Ihre Frage. Já vám děkuji za vaši otázku. Question, je crois que je peux combiner les deux euh, questions en fait. Děkuji vám za otázku a myslím, že obě otázky na ty mohu eh, kombinovaně odpovědět. Původní myšlenka článku 85 a 86 o fungování Evropské unie byla jasná? Šlo o to, aby eh, se eh, horizontálně posílila schopnost eh, Eurojustu. Z nějakého důvodu ten článek 85 v přístupu komise měl být takovým přirozeným vývojem, ne revolucí. Takže horizontální je dobré, je to možné eh, spolu, udělat se spolu se členskými státy a bez přílišné harmonizace. Je tam důležitá eh, práce na budování eh, důvěry, koordinace a spolupráce. To bylo možné posílit s několika zlepšeními článku 85. Článek 86 to měla být integrovaný eh, mm, vertikální mm, eh, konstrukt a to konkrétní eh, konkrétně na, oblasti trestnou, na oblast trestné činnosti PIV. Od té doby, co ovšem se s tímto přišlo, pořád nevíme, co to přesně jsou trestné činy v oblasti PIV. My jsme se obrátili na všechny členské státy, na Europol, na OLAF a jedním příkladem je praktická dohoda mezi OLAFem a Eurojustem. To zpočátku není snadné, ale například eh, v roce 2015 máme dobrý eh, společného, eh, příklad tedy společného vyšetřovacího týmu pro pašování cigaret, pro daňové úniky, pro otázku praní špinavých peněz celý eh, systém pašování cigaret byl vytvořen, výroba cigaret neortodoxním způsobem, masivní eh, dovoz do Evropské unie. Podařilo se nám spolupracovat díky této dobré spolupráci. Jsme měli 20 případů, pět koordinací proběhlo v Eurojustu eh, s plnou účastí OLAFu. A to se týkalo pašování cigaret, to je čistý eh, podvod piv. U eh, karuselu z DPH tam máme celou eh, řadu koordinací i společných vyšetřovacích týmů mezi jednotlivými ženskými státy. Takže pokud se budeme snažit, pokud projdeme nějakým tím nařízením, tak já si myslím, že nejdůležitější je udělat toto jasné, aby to bylo snažší a ta spolupráce mezi eh, vyšetřovateli a žalobci. Já sleduju, eh, sleduji obavy paní, pana Kesslera v této oblasti. Je tady eh, problém konfliktu. Eurojust by mohl být mediátorem, protože pokud dostane kompetence, do kompetence PIV samozřejmě. Mnohokrát děkuji a teď poprosím pana Kesslera. Já tady nejsem eh, na to, abych udržoval eh, Olaf eh, za každou cenu při životě. Já musím přiznat vám nebo těm z vás kteří mají pochybnosti, že jsem si myslel do loňského nebo předloňského roku, že eh, Olaf eh, sám o sobě zanikne v rámci EPO. A to by bylo správné eh, řešení s určitými omezeními. To svým způsobem byl výsledek návrhu komise k EPO, ke kterému my jsme mimochodem také přispěli aktivně. Ale jak jsem říkal, pokud máme hovořit o spolupráci mezi eh, jednotlivými orgány, musíme vycházet z eh, kompetenci těch jednotlivých orgánů. Teď máme EPO s eh, velmi omezenou působností v případech piv. Také jsou tu pravidla, která se obávám, doufám, že se pletu, která eh, se obtížně vykládají, se obtížně vykládají ty konkrétní případy. A obtížná implementace tady to povede ke konfliktům se členským eh, státy a jejich úřady. Nesouhlasím. A potom asi nemusíme hovořit o, o OLAFu nebo ne Olafu, musíme hovořit o ochraně eh, finančních zájmů, protože všichni jsme tady na jedné lodi. Všichni máme jediný zájem. Ale v situaci, kdy jsou eh, tak omezené eh, pravomoci EPO pro zahajování trestního vyšetřování nebo kriminální vyšetřování v trestné činnosti PIV, tak potřebujeme správní šetření. Potřebujeme OLAF. Protože OLAF eh, je k dispozici. Aha. Činí vyšetřování. my jsme jich ukončili nějakých 300, to je rekord k trestné činnosti piv. V minulém eh, roce jsme doporučili téměř 900 eh, milionů eur. My eh, vydáme zprávu a podle té uvidíte, že příspěvek OLAFu po celé Evropě k návrat k vrácení nelegálně vynaložených prostředků EU je jedna čtvrtina z těch veškerých navrácených prostředků v důsledku trestního vyšetřování řady všech členských států. Takže Olaf se dvěma sty lidmi udělal práci jedné čtvrtiny všech těch eh, evropských služeb. Mimochodem to je jediná věc, eh, kterou máme na ochranu finančních zájmů eh, prostřednictvím vyšetřování na úrovni EU. Pokud EPO zůstane tak tam, kde je, na, podle návrhu rady, tak eh, tady nebude žádný konflikt. Protože my tady cítíme, že je tady nezaplněná mezera, kterou nezaplňuje EPO. tady. my nebudeme pracovat tam, kde EPO pracuje, pokud nás EPO nepožádá o podporu a v takovém případě budeme služebníkem, budeme fungovat pod vedením EPO, ale ve všech těch oblastech a členských státech, které budou pokryté mandátem EPO, my jsme k dispozici. Já nevidím. A nechcete, nechcete-li olev, budete potřebovat něco jiného k zaplnění té mezery, protože, jak jsem říkal, byl by to paradox kdybychom zřídili EPO a potom v některých oblastech PIV už by nebyla žádná evropská kontrola vůbec. Nebo některé eh, členské státy by nedostaly žádnou kontrolu na evropské úrovni, kterou mají dnes. Takže je to velice jednoduché. Je eh, to neobratné mít čtyři eh, subjekty Eurojust, Europol. Máme zase takový problém to není, dnes máme tři. Eurojust, Olaf, máme členské státy. Zítra to rozhodnutí rady, pokud eh, se to ubere tímto směrem, bude přidat tam čtvrtý subjekt. No, my jsme to tak nechtěli. My jsme chtěli, aby EPO bylo jediné. Ale pokud je ten mandát om, nebo bude omezen, nevidím, kde by tady měl být problém. V těch čtyřech. Mimochodem se vší úctou Eurojust nebude mít eh, kompetence eh, pro trestnou činnost PIV, pokud to, se to nebude týkat členských států nebo třetích zemí, které nejsou součástí EPU. Protože kde je EPO, bude EPO jako soudní orgán. Samozřejmě členské státy, ve které nejsou v EPO, tak tam a Eurojust bude hrát velmi důležitou roli. Tady nejde o to, jestli tady budou tři nebo čtyři subjekty, ale problém je, jak vyřídíte instituce, jak nastavíte EPO. A pokud bude EPO stanoveno, tedy nastaveno s omezenými kompetencemi, to znamená, nebude to výlučný eh, soudní vyšetřovací orgán, bude to dodatečný orgán, tak místo tří budou čtyři. To je vaše volba. Ale tím jste nevyřešili eh, situaci tím, že, bychom, že byste odbourali i jakýkoliv, eh, jakýkoliv další orgán. Protože kdybyste to udělali, tak byste přišli o významný evropský nástroj k vyšetřování trestné činnosti PIV. Možná, že to je eh, neobratné, ale hm, je to neobratné vzhledem k neobratnosti eh, eh, v pravomocí EPO, neOLAFu. Srdečně vám děkuji. Jestliže nepřijde teď hned nějak rychle ota- další otázka, tak bych přešel k té třetí části Eh, kterou převezme eh, kolegyně Barbara Matera. Eh, Chtěl bych srdečně poděkoval Michel, poděkovat Michelle Konings a Giovanni Kesslerovi za to, že sem přišli, za jejich příspěvky a nyní předávám slovo a křeslo kolegyni Barbaře Matera. Bene, diamo inizio ai lavori del terzo panel sulla revisione. Dobře, takže teď se pustíme do třetí části, do třetího panelu o justičním přeskumu a já chci přivítat naše řečníky, které si brzy vyslechneme. Začneme panem Ivem Botem, který je generálním advokátem eh, Soudního dvora Evropské unie. Je tady mezi námi také paní Maria Jose Martinez, ředitelka právní služby Evropského parlamentu. A je to také paní Therese Blanche, ředitelka pro spravedlnost a vnitro v právní službě rady. A jako poslední je to pan Ignacio Patrone, koordinátor pro mezinárodní záležitosti italského vrchního soudu. pro ty z nás, kteří jsou tady celá odpoledne, to bylo nesmírně zajímavé slyšení, které nám umožňuje vyjasnit si určité věci, určité pochybnosti, které se týkají této otázky a umožnilo nám to také eh, nahlédnout do budoucna jako europoslancům. Nyní se zabýváme eh, justiční justičním přeskumem, soudním přeskumem, to je velice důležité ve vztahu k PPO, ale je to věc zatím nedořešená a pojí se s tím vysoce aktuální otázky pro tento parlament. Jde mimo jiné o důvěryhodnost EPPO, ta bude záviset na účinném mechanismu soudního přeskumu. Jsou tady různé způsoby, jak institucionalizovat takovýto mechanismus, ale v současné chvíli máme tři možnosti. Za prvé výlučné pravomoci Soudního dvora Evropské unie, za druhé vnitrostátní soudy by nesly odpovědnost za soudní přeskum rozhodnutí prokurátora. A pak bychom mohli mít také smíšený systém, kde by svou roli hrál soudní dvůr i vnitrostátní soudy. Já však nebudu předjímat celou diskuzi a předám nyní slovo panu Ivu Botovi. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě než začnu, rád bych uvedl, že osobně, zcela z osobního hlediska, a na, moje slova v žádném případě nezavazují soudní dvůr, a e, jako soukromá osoba bych rád řekl, že ve Francii jsem pracoval pro úřad státního zástupce jako soudce, takže možná mě ovlivnilo i to, čím jsem se zabýval ve své předchozí kariéře. Samozřejmě si nelze nevšimnout, že zřízení evropského veřejného žalobce je významná a naléhavá záležitost pro ochranu Evropské unie a jejich občanů a je to také z politického hlediska vysoce citlivá záležitost. Jedná se totiž o trestní právo a jak víme, trestní právo má jistý integrující účinek, ale Zločin se už dlouho přizpůsobuje integraci. Zločin se přizpůsobuje. Zločin se integroval. A zřízení úřadu Evropského veřejného žalobce můžeme jenom uvítat jako skutečný pokrok. Něco, co v Unii předtím chybělo. Když si přečteme návrh, který nám byl předložen, první věc, která nás zaujme, je složitá architektura celého systému. Na jedné straně je zřejmé, že článek 86 smlouvy o fungování Evropské unie zřejmě nepovede ke zjednodušení a také když zohledníme samotnou povahu úřadu veřejného žalobce, a úkoly tohoto úřadu, je možné do jisté míry zajistit zjednodušení. Co se týče povahy úřadu veřejného žalobce, to, jak je to nastaveno ve smlouvě, vede k tomu, že je to justiční orgán přes své povahy a orgán integrovaný do vnitrostátních systémů. Zdá se, že to je nevyhnutelný důsledek znění článku 86. Je to justiční orgán. Výraz úřad veřejného žalobce samozřejmě není neutrální a v poslední větě třetího odstavce článku 86 vidíme, že se píše o stíhání, což je něco velmi specifického z hlediska trestního práva, trestní spravedlnosti. Viděli jsme tedy justiční povahu tohoto orgánu a skutečnost, že je integrovaný do vnitrostátního systému. A zdá se, že tím se řídí všechno, co se dotýká soudního přeskumu. Je třeba postupovat prostřednictvím vnitrostátních soudů v klasickém systému trestního řízení. U vnitrostátních soudů, ve vnitrostátním systému. Takže proč uplatňovat na EPO jiná pravidla? Ve smlouvě ta možnost je a šlo také o to, abychom dělali něco úplně jiného, než je standardní fungování soudů v národním systému. Tato možnost tady byla, byly proto otevřené dveře, ale smlouva je potom znovu zavřela. K čemu je úřad žalobce, jde o stíhání, ale rozhodnutí stíhat je rozhodnutí, jehož zákonnost musí podléhat řádu soudu. Může to být tady vnitrostátní soud, může přijít námitka a soudní dvůr uvedl, že je na vnitrostátních soudech, aby se tím zabývali. A to by znamenalo, že ten postup je zákonný a opodstatněný. A pokud je o rozhodnutí o tom, jestli je rozhodnutí prokurátora podložené. Když se podíváme na soudní důr, a na smlouvu, nebyl by to systém, na který se vztahuje článek 86. Při plnění svých úkolů, já myslím, že k tomu se dá říct, totéž. Rozhodnutí stíhat, rozhodnutí podat žalobu podle smlouvy znamená stíhání a předvedení spravedlnosti. A to rozhodnutí stíhat samozřejmě vyžaduje schromažďování důkazních materiálů na straně členských států a text, který teď máme o policejní a justiční spolupráci a ustanovení podle nařízení, by měly stačit, aby se zajistilo, že nebudou vznikat problémy s implementací. Já chápu, že způsob, jak úřad veřejného žalobce funguje, je možná trošku záhadný, Ve všech 28 členských státech jsou ekvivalentní systémy, oni spolu e, jsou v kontaktu každý den, spolupracují, když mohou, díky Eurojustu. Tato spolupráce je dnes realitou. A pokud něčeho lituji, pak je to to, že toho nejde dělat takto víc. Kdyby v textu, kterým se stanoví nebo kterým se umožňuje zlepšení spolupráce mezi jednotlivými jurisdikcemi, kdybychom mohli vypustit výraz minimální standard, protože to má negativní dopad, kdybychom mohli říct záruka, od které nelze udělat odchylku, bylo by to lepší. tím bychom skutečně zdůraznili ten prostor svobody, spravedlnosti a bezpečnosti. Já myslím, že ten výraz vyvolává dojem něčeho méně kvalitního, ale kdyby se to vyjasnilo, vyhnuli bychom se řadě problémů. Věci by se měly uvádět jasně. A další věc je rozhodnutí nestíhat, nepodat žaloby. Já už jsem vám říkal, že rozhodnutí stíhat musí posoudit soud. A co uzavření případu abinisio, neboli soud rozhodne, že vůbec nebude stíhat? V čem je tady problém? Národní úřad veřejné, veřejného zástupce, pokud to považuje za užitečné a EPO se případu vzdá, se může začít tím případem zabývat. A jedná se o přeshraniční záležitosti, vyžaduje to jistou centralizaci. Zvolený soud, zvolená soudní příslušnost je vnitrostátní, národní, A vnitrostátní soud, soudce, musí posoudit příslušnost soudu. Tady jde o implementaci prvků eh, práva společenství, které vyplývají z centralizace a z legislativy, kterou se zřizuje EPO. Soud tedy musí mít příslušnost a to jsou situace, které vznikají každý den – Já myslím, já se omlouvám, už jsem překročil vymezený čas, ale chtěl jsem ještě říct, mě prostě nesmíte pouštět ke slovu, pokud je Opel. Nesmíte mě vůbec pouštět ke slovu. Já myslím, že kdybychom měli jiný systém, měli bychom dvojí problémy. Mluvili jsme o sporech, mezi prokuraturou a státy, nebo EPO a státy. Tady je jistý vztah mezi EPO a národními prokuraturami, které jsou nezávislé. A rozhodně my můžeme využít to, co máme jako národní model. Takže systému vztahů a různých analýz, co se týče prokuratur. Bude mít eh, Národní prokuratura člena nebo delegáta vyslaného do EPO a budou mít konflikt s vlastním orgánem? Musíme se na to dívat i z lidského hlediska protože eh, potom v každodenním životě se s tím budeme neustále střetávat. Je to tedy myšlenka, která se omezuje na jednotlivé aspekty národní suverenity. Dveře jsou otevřené pro politické úvahy, což samozřejmě vůbec nesouvisí s případem, který byl předveden před soud. Takže otázka pravomocí, příslušnosti, Můžeme se zeptat soudního dvora, jestli jsou nějaké pochybnosti a ten může samozřejmě sehrát svou běžnou roli. Jinak by se musela změnit úloha a složení soudního dvora a musela by se zřídit speciální komora, která by se zabývala výkladem vnitrostátního práva, protože soudní dvůr odmítá výklad vnitrostátního práva. Neměníme roli soudního dvora. To bude z mé strany vše, paní předsedkyně. Ale ještě si dovolím říct, že úřad Evropského veřejného žalobce vznikne a je to skutečně dobrá myšlenka. A jakmile vznikne, nechejte ho žít. Děkuji, pane Bote. Potřebovali bychom víc času, abychom se vás mohli vyslechnout, ale slibuji vám, že vás v budoucnu znovu pozveme a rádi bychom pozvali i další experty. Čas eh, na našich zasedáních parlamentu je bohužel velmi omezený, ale já doufám, že na toto téma budou ještě další setkání. A nyní předám slovo paní Marie Jose Martinez, ředitelce právní služby Evropského parlamentu. Prosím. Na začátku tohoto eh, legislativního eh, období v prosinci 2013 právní služba a Eh, dostal žádost o stanovisko k eh, návrhu eh, na úřad Evropské veřejného žalobce. Jedna z otázek se týká článku 36 navrhovaného nařízení. Váš výbor se zeptal, jestli tento článek znamená, že soudní dvůr nebude posuzovat, jestli po dodržuje eh, evropské právo a chartu základních práv a jestli to není eh, v eh, rozporu s článkem 263 o posouzení zákonnosti a potom se článkem 267 o předběžných rozhodnutí. Naše odpověď byla čará. Pokud čin nebo nekonání nebo nečinnost bude eh, článkem národního orgánu, tak článek 36 eh, eh, brání přímé žalobě před soudním dvorem. Tělo to obchází přímé ustanovení a také to nepřímo nepoměrně zasahuje s právem na přímý, přímý soudní opravní prostředek podle charty o základních právech. Proto článek 36 vyvolává závažné obavy ohledně své e, legality. I kdyby naše odpověď byla jasná, je třeba říci, že evropský žalobce je e, e, hybridní subjekt, složitý subjekt, složité téma. Jedná se tam o spojení národní právní sféry a unijní právní sféry. Ta odpověď není nikdy snadná. Účinek článek 36 eh, odstavce 1 by bylo eh, vytvořit eh, systematicky nebo odklánět systematicky možného tedy stěžovatele k národním soudcům. To ne omezuje samotnou stížnost, nicméně dostupnost opravného prostředku závisí na Eh, příslušném národním právu. To také znamená, že je tady eh, právní fikce, podle které EPO eh, má být považováno za národní orgán, by národní soudy potom řešily právnost aktu orgánu Unie. Článek 2 téhož, tedy osobec 2 téhož článku stanoví, že ustanovení národního práva Jenom proto, že se na něj odkazuje eh, v nařízení, nelze eh, považovat eh, za věc předběžného ustanovení. A proto, když si ho přečteme v souvislosti článkem 1, tak to implikuje, že akty evropského veřejného žalobce nemůže revidovat soudní dvůr pokud jde o jejich platnost u předběžného rozhodnutí. My jsme eh, eh, vytvořili ve své analýze dvě eh, tedy použili jsme dva argumenty. Článek 45 charty o základních právech zajišťuje efektivní ochranné prostředky v případě porušení unijního práva Toto základní právo se týká všech unijních orgánů podle článku 31, 51 pardon, charty a řídí se jim vys, výklad všech ustanovení smlouvy o soudních opravných prostředcích. Toto právo není absolutní a je předmětem omezení, tedy řádných omezení, pokud je to podle článku 52 podle principu přiměřenosti. Ovšem, rozsah těch práv a zejména seznam institucí a orgánů, kterých se to týká, je, eh, jsou závazné podle článku 51 a nejsou jakkoliv omezené. Instituce a orgány, eh, kterých se ta eh, záruka týká, to nemůže zákonodárce změnit. To znamená, že definice toho, jestli nějaký orgán je unijním orgánem nebo ne, není na zákonodárci. Na druhou stranu eh, smlouvy eh, předpokládají eh, soubor právních opravných prostředků a postup, kterým soudní dvůr posuzuje legalitu aktů v unijních orgánů. Tento systém má být komplexní a obsahuje zejména opravné prostředky k konání a nekonání nebo opomenutí ze strany Unie. Tyhle přímé kroky doplňuje, doplňuje, doplňuje řízení o předběžném rozhodnutí. Slovy eh, soudu eh, slova stanoví eh, komplexní soubor právních opravných prostředků a postupů. Jejich cílem je dvoru umožnit posoudit zákonnost přijímaných opatření. A tento, toto instrumentárium lze změnit pouze změnou smlouvy. Stejně tak lze zmínit to, co spadá do jurisdikce Unie eh, podle smlouvy. Týká se to nejenom přímých kroků, ale i eh, předběžných rozhodnutí o výkladu primárního i sekundárního práva a aktu. Zejména účetní, eh, tedy pardon, soudní dvůr může posuzovat dodržování rámce pro základní práva. A to i předběžnými, eh, v předběžné otázce. A teď je otázku, jestli článek 86 eh, smlouvy o, o fungování je základem pro EPO a ospravedlňuje výjimky pro tento režim. My jsme jako právní služba parlamentu přesvědčení, že eh, principy jurisdikce se týkají i evropského veřejného žalobce i eh, vzhledem k jeho specifikům eh, podle článku 48 a zejména eh, vzhledem k roli, kterou hrají národní soudy v tomto. Druhý odstavec článku 60, pardon, 86 hovoří o jurisdikci národních soudů, ale pouze v souvislosti s funkcí trestního stíhání, několik vyšetřování funkce stíhání znamená, že jeden žalobce má dostatek důkazů, aby je mohl předložit soudu a, a uvažuje tedy obrátit se na soud. Tak podle toho tento druhý odstavec nestanoví výjimku z unijní jurisdikce podle normálních pravidel smlouvy. Druhá, druhý případ je třetí odstavec článku 86, kde se stanoví povinnost do nařízení o Evropském veřejném žalobci dát pravidla a o soudním přeskumu jeho činnosti. Ale nehovoří se zde o jurisdikci takové. Čili výjimka z ustanovení o jurisdikci soudního dvora by si vyžadovala výslovnou zmínku. Tady myslím článek 86, kde eh, je eh, z jurisdikce soudu eh, vyňata policie nebo další právní služby soudu. Asi tak jsou zde vyloučeny zahraniční politika a obrana. Nezmiňuje se zde článek 86, co by prostor pro výjimku z jurisdikce unijních soudů. Je tady třetí článek, třetí odstavec článku 86, který je třeba interpretovat s ohledem na účinný právní opravný prostředek. Je zde tedy třeba jiný než restriktivní výklad. Naším závěrem je, že článek 86 odstavec 3 nelze vnímat souvislosti s jurisdikcí Unie jako takovou. Ta je upravena eh, ve článku 19 a ve článcích 2, 60 a následujících ve smlouvě fungování. I pokud jde o eh, konání a nekonání eh, evropského žalobce. Takže teď mohu potvrdit naši původní analýzu. Ustanovení navrhovaného článku 36 vyvolávají závažné obavy ohledně eh, legality. V každém případě se to týká, ale se tohoto netýká jednání nebo nekonání, eh, která lze oddělit eh, od konání tohoto úřadu před příslušným národním soudem, neboť unijní soud nemá eh, žádnou eh, kompetenci v některých otázkách. Ráda bych zdůraznil, že jurisdikci eh, unijních soudů jurisdikce unijních soudů neznamená, že by ten zkoumající soud měl výlučnou jurisdikci. Je třeba, aby mezery v soudním přeskumu eh, byly pokryty odvolacími soudy tak, aby byl opravdu zaručen soudní přeskum. Před koncem svého příspěvku bych ráda eh, zareagovala na to, co eh, říkal předsednictví rady ve svém posledním dokumentu z 22. prosince. Tam se hovoří o modifikovaném článku 36. Druhý odstavec tohoto článku 36 obnovuje možnost předběžného rozhodnutí a myslíme si, že je eh, to zcela v souladu s naší analýzou. Na druhou stranu máme určité pochybnosti ohledně navrhovaného prvního odstavce. V tomto prvním odstavci navrhovaném eh, předsednictvím nevíme, eh, jak už končím, Tady není obecná eh, výjimka. Čili eh, ty vyšetřovací činnosti nelze vyloučit eh, z tohoto odstavce, zejména pokud jde o změnu dotyčné osoby. Myslím si, že částečné vyloučení ve článku 1, nebo v 1 článku 36 by mělo být eh, dále eh, eh, podrobeno podrobnější analýze, takže my se k tomu zatím stavíme otevřeně. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Je mi velice líto, že, musíme, že vás musím přerušovat, ale bohužel máme na vymezený čas. Nyní Eh, dostává slovo paní Blanchet, která vede oddělení pro spravedlnost a eh, vnitro u právní služby rady. Prosím. Také já budu hovořit eh, s jménem. Řídím právní službu rady, ale dokud ty práce běží, tak zatím nebudu hovořit o tom, Eh, je to velice složitá práce a zajímá, zabýváme se tím již tři roky. Máme v podstatě zde několik hybridů. Jeden hybrid, eh, který je velice dobře známý, eh, to o tom se zmínila, mm, nebo to je vlastně mm, vysoká představitelka pro mm, vnější politiku. Je členkou komise a také vedoucí Rady pro zahraniční záležitosti. Evropská prokuratura, to je něco složitějšího. Je to hybrid mezi evropskými orgány. A má také takové funkce, které se týkají národních institucí. Pan Bot to právě také již řekl, jedná se o záležitosti PIV a pak o pravomoce národních soudů. Jde o kontrolu legality této státní prokuratory. Podle článku 365 eh, to je kontrola eh, aktu, spisu a hovoří se o tom, že Evropský soudní dvůr má pravomoce, eh, je příslušný nejenom pro Evropskou unii, ale také pro eh, jednání, úkony ostatních institucí. Čili jedná se o to, zda článek 86 odstavec 3 přisuzuje mm, eh, Evropské unii také vydávat záležitosti, <clears throat> které se týkají kontroly. Euh, euh, Snažíme se to vždy eh, zjednodušit, eh, podobně jako státní prokurátor řekl, kompetence soudního dvora by měly být takové, Jo. Dále, co se týče příslušnosti a kompetencí soudu, ty jsou omezeny také v jiných otázkách. Je to v rámci soudního řízení eh, podle článku 36 a článek 36 se za, zabývá výjimkou. Eh, článek 36 odstavec 1 Tam se stanovují jasné podmínky pro rozdělení eh, pravomocí přímé a nepřímé kontroly a všechny akty spadají také do pravomoci soudu a týká se to také národní soudní příslušnosti. Dám článek, odstavec 2 článku 36 ukazuje další eh, věci a to jsou národní ustanovení, eh, která jsou uvedena. Eh, bývají vyloučena při interpretaci ústavy. Les premières questions qui s'est posée, c'est euh, de savoir quelle était l'ampleur de ce pouvoir de dérogation donné aux législateurs. Čili kompetence, jedná se o to, nakolik se kompetence odchylují eh, ve srovnání se článkem 36 odstavec 3. Tak jak řekla Marie Jose, eh, jestliže se jedná o podobná ustanovení, tak eh, vidíme rozdíly v textu 114, 119, 108 a potom 141, druhý, eh, eh, druhá odrážka, tam je teda také odchylka. Potom možnosti mm, podle eh, článku 243 u právních aktů, které vytvářejí různé orgány. Tam jsou podmínky pro právní pomoc a Eh, legislativ, zákonodáce nemůže eh, soudní dvůr plně vyloučit. Eh, to jsou různé otázky. A teď vyvstává otázka, zda podle článku 86 zodpovídá za kontro, soudní dvůr za kontrolu této oblasti. V klasické judikatuře soudního dvora se případě, se v tomto případě jedná o právní unii a zde je ta známá věta. Jde o zaručení legality právních aktů. A soudní dvůr zastupuje názor, že omezení Eh, přímé eh, námitky má být eh, vyváženo. Jsou zde příslušná ustanovení v tom textu, který navrhovala původně komise. Jedná se o určité interpretace. A první opatření spočívalo v tom, eh, že se vypustí odstavec 2 článku 36. Jsou, to, jsou zde například eh, národní ustanovení, která implementují eh, evropskou legislativu, například i směrnice PIV. A tady má být odlišná interpretace vyloučena. Zde vzniká otázka kontroly eh, legality. Eh, a zde se rozlišují dvě fáze. Eh, po, to znamená podle toho, jak to vnímá Národní instituce, instance a další. Jedná se o přímý a nepřímý přístup. Ten nepřímý přístup nebo nepřímá eh, kontrola eh, justičních otázek, alespoň eh, řízení. Něco takového není možné vyloučit a odstavec 1 byl změněn natolik, že článek 2272 umožňuje přímou cestu kompetence Podle ústavy mm, Je to samozřejmě logické, že eh, by se to mělo rovnat eh, postupu eh, národního orgánu. Dále fáze před tím, než se tím státní prokuratura začne zabývat. Čili zde může být ta Evropská prokuratura stanovat, stanovená na roveň národní eh, prokuratoře. Jde o to, co použije státní prokuratura, jestli národní právo nebo unijní právo. Jestliže eh, státní prokuratura bude používat národní právo, tak eh, je to záležitost pro vnitrostátní nebo národní E, instanci. A pak je to přijatelné. Co se týče e, metody vyšetřování, tak e, předtím, než se tím prokuratura začala zabývat, tak je to logické, že převezmou práci národní orgány. Jestliže ovšem se používá řízení, tak pak je to kompetence soudního dvora. To musí být dodržena. Určité akty řízení se přímo používají. Pak je zde například územní eh, kompetence justice státní prokuratura používá nařízení, tak eh, je možné případně se dohodnout. Není to příliš mnoho případů, není to až tak dramatické, ale to je realita. A eh, co se týče prací, a co se týče příspěvku k právní analýze, tak zde eh, odkaz nemůže být uveden eh, ještě předtím, než se tím začne zabývat eh, justice. Má to přímý vztah k ustanovení a případně e, musí dojít e, k řízení a to je možné podle článku 243. Děkuji. Děkuji. Děkuji paní Tomce Blanchet. My tady máme jisté instituce, které se mohou v průběhu času utvářet tak, jak právě zaznělo, jak říkal pan generální advokát. Takže to mohou být dvě různé instituce, která každá má svůj vlastní základ. A nyní požádám pana Patroneho, který je koordinátorem italského odvolacího soudu a pozorně sledoval diskuze za italského předsednictví o Evropském úřadu veřejného žalobce, aby také přispěl do debaty. Toto byla skutečně bohatá debata, já jsem poslední na řadě. a pokusím se dodržet tu krátkou řečnickou dobu a rychle přejdu k věcem, které zůstávají sporné. A jde tady o konkrétní bod, článek 36 v návrhu komise a soudní přeskum. Tato debata se vrací do stádia přípravy textu a pak vznikl problém, jestli vzhledem k tomu, jak to teď je, protože je to první trestně právní orgán v Evropě podle smluv, a je tam ten unijní a federální aspekt, stále platí federální postupy a minimální pravidla, včetně těch, která vymezují pravomoci různých soudců. A to se vrací do období 2010 až 2011. Byl tady pokus zavést trestní zákoník, nicméně bylo od toho upuštěno. V článku 36 tento problém vzniká znovu. Jaké jsou pravomoci soudce v Lucemburku a v Andaluzii na základě konkrétních odpovědností? Je to velká otázka, protože v těchto diskuzích abych tady opravil paní předsedkyni. Já jsem zástupce prokurátora odvolacího soudu. Ale nezapomínám na to, že tady ještě takový nedobrovolný protagonista v trestním řízení, a totiž obviněná osoba. Takže je potřeba dosáhnout se největší účinnosti. A potřebujeme také záruky i pro obviněného. Není možné jenom tak vzít jméno, protože účelem spravedlnosti je poskytnout spravedlnost celé komunitě, ale ne na základě podkopávání práv jiných určitých osob. Vznikají praktické problémy pro ty, kdo se zabývají výkladem Čistě z pohledu různých možností, aby vznikly široké pravomoci pro Evropskou unii, pro soudce Evropské unie bez ohledu na e, úrovni v hierarchii, to už je zase jiná věc. Při centralizaci právní kontroly vzniká ten problém, že pak musíte jít do Lucemburku a přednést svou věc. A to stojí hodně peněz. Mimo jiné potřebujete zdroje v nejrůznějších institucích. O tom se nikdy nediskutovalo, to nikdo nikdy nikam nenapsal jako návrh na řízení. Komise nebo někdo jiný říkali, že od roku 2013 jsou věci úplně naopak. Všechny právní akty podléhají kontrole vnitrostátních soudců. A v průběhu debaty, jak právě říkal pan Bo, toto je princip, který je potřeba plně dodržovat, i když se nám třeba nemusí úplně líbit. Každý unijní soudce může především přepad případ Soudnímu dvoru Lucemburku, pokud má nějaké pochybnosti o příslušnosti v právních věcech. A to je věc, která věci podle mě komplikuje, protože v obchodu nebo v občanském právu, v nemůžeme mít různá pravidla pro různé země. V Lucemburku vzešlo málo judikatury, ale když se na to podíváme z pohledu komerčního práva, suverenity, je to méně citlivá záležitost. každý může eh, uplatňovat své vlastní rozhodnutí. V trestním právu je to všechno složitější. I když vznikne pozitivní konflikt mm, z hlediska příslušnosti, i když se stejný případ dostane k různým soudům v různých dvou zemích, je třeba vyhnout se negativním konfliktu, kde je v nařízení velice málo trestního práva, protože máme ten obecný rámec, kterým se to stanoví. Jsou to omezená pravidla, ale důležitá pravidla v tom nařízení a hrozí riziko, že soudce v praxi může posuzovat nějakou záležitost, která se dotýká Itálie, Francie. A hrozí, že italský soudce řekne, že na základě nařízení nenese odpovědnost, není odpovědný. Ale když to předá jinému soudci, tak ten také bude říkat, že nenese odpovědnost. A zvlášť za osobu, které se to týká. A proto si myslím, že musíme nechat určitý manévrovací prostor i pro účely předběžného předání Evropskému soudnímu dvoru, protože když někdo bude souzen v Madridu nebo v Římě, není to totéž, jako když bude eh, podána žaloba v Barceloně. Jsou to různé jazyky, je potřeba zaplatit různým právníkům a ovlivňuje to i systém, protože pak třeba vůbec ten systém neznáte. A pak je rozdíl mezi směrnicí a nařízením. A mezi minimem a maximem. Může platit různý přístup v závislosti na situaci. Ten rozdíl může být obrovský. Jeden člověk vás může odsoudit na půl roku a jiný člověk na čtyři roky. Takové věci se mohou stávat. Takže pro mě předběžný přeskum nemůže být osamocený, protože vnitrostátní soudce může mít problém s výkladem nařízení, ale musí mít nějaký způsob, jak reagovat, když se to objeví u soudu. Protože pokud nebudeme mít jediný systém, jednotný systém, nebudeme mít jenom jedno místo, jeden soudní dvůr, kde bude možné podávat žalobu. Já třeba můžu říct, já nechci, aby to bylo eh, v Madridu, ale v Miláně. A to může vést k problému. A to je můj poslední bod. Dnes se mluvilo o tom, že někdo může hledat nejvhodnější místo, kde podat žalobu. To je obtížné v soukromoprávních věcech, ale je to nepřijatelné v trestním právu. A pokud je o přípustnost důkazních materiálů, flexibilitu za účelem vyhodnocení eh, důkazních materiálů, délky řízení, to jsou všechno proměné, které ovlivní soudní líčení. A pak jsou případy aktů, včetně přímého uplatňování nařízení. Tady souhlasím s paní Blanchet. Nejsou to procedurální otázky, jednotlivé procedurální akty. A to si musí zjistit vnitrostátní soudce, protože když máte nařízení, není tam velký rozdíl mezi textem komise a něčím, co přichází z Lucemburku. Účinky budou vnitrostátní v závislosti na tom, jaké budou dodány důkazní materiály. Takže kdo může, pokud možno, dodat takové důkazní materiály. S tím, že je tady možnost říct, že v případě pochybností se soudce obrátí na soudní dvůr, aby se zjistilo, jestli něco je či není přípustné. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám, že jste také všichni hovořili tak stručně a než jde um, uh, eh, slovo uh, zájemcům tak ehm, bych si dovolila a sama rád mm, položit několik otázek. Pan Patrony eh, tady hovořil eh, stále o soudním přeskumu. A o tom, jestli eh, potom přetrvá ten smíšený systém. Myslíte si, že by mohl dojít k určitému nedorozumění nebo vzniku konfliktu a ovlivnit to eh, fungování EPO. A potom tady mám otázku na pana eh, generálního advokáta a eh, pořád k soudnímu přeskumu. Jaký přeskum myslíte by byl nejvhodnější? Na, na základě toho, co jste zde dnes vyslechl, jenom váš osobní názor. A potom pan Fos. Děkuji. Bohužel jsem eh, nemohl být přítomen, abych vyslechl všechny příspěvky, ale přesto doufám, že položím rozumnou otázku eh, k tomu, co bylo řečeno. Nejdříve otázka E, týkající se základního práva. U nás máme zásadu, že každý dostane svého soudce podle zákona. To je příslušným způsobem e, v řádu upraveno. Jakým způsobem e, budeme mít, když budeme mít státního evropského prokurátora, tak když se bude jednat o přeshraniční záležitost, jak je možné vyhovět eh, takovému zákonu. Já eh, pak eh, by to byl nějaký řád evropské příslušnosti. To je jedna otázka. A druhá otázka je zaměřena podobným směrem, jak řekla již kolegyně Barbara Matera. Jakým způsobem budeme kontrolovat pokyny ehm, Evropského státního prokurátora. Ehm, případně budeme mít vnitrostátní řízení, jak se zmínil kolega z Itálie, ale pak budeme mít evropskou instituci, která podle mého názoru ehm, může být hodnocena Evropským soudním dvorem tak nevím, jestli tady je vůbec e, Evropský soudní dvůr příslušným soudem pro to, aby mohl e, posoudit takovou otázku. E, opět otázka, opět se to rozděluje, když budeme mít komplikované právní případy, kde z hlediska se to musí posoudit eh, z hlediska eh, národního práva, jak se bude postupovat, anebo se bude muset případně postupovat podle Evropského soudního dvora, protože to budou, dejme tomu, nějaké případy eh, zneužití financí a podobně, a že to bude spadat pod EPO. Takže z toho bych rád věděl, jestli jsou zde na to odpovědi. Děkuji. Děkuji vám. Z eh, dříve z uvedených důvodů eh, bych jasně eh, rád odkázal na to, na, na ta konkrétní témata, a nebude jich příliš mnoho, které bude řešit tedy Evropský soud. A potom ty, eh, ta zbytková a procedurální eh, věci, ta, ty budou, eh, tato témata budou řešit národní soudy. Pokud tedy vyjde to nařízení tak, jak je teď, s jasným oddělením, tak nevidím, že by tady bylo riziko střetu zájmu mezi pravomocí mezi soudy. evropský systém má v sobě zabudovanou určitou nestabilitu. A o tom ví samozřejmě soud ve Štrasburku, ale tak to je. Pokud je o, o pana Fose, tak v ústavě je také e, stanoven e, přirozený soudce, takže toho je třeba vždy určit i u případu EPO musíte vědět, eh, jaké, o jaké země se jedná, potom uplatnit jejich národní pravidla. Doktor eh, Range mm, byl eh, německým veřejným žalobcem a Eh, my jsme tam hovořili o jasném středu, střetu pravomocí, ale s určitými pravidly se to dá vyřešit jasně. Pokud budou ta pravidla jasná, tak ty střety nebudou eh, vznikat eh, jinde než v nějakých krajních případech. Kde by to bylo jiné? Děkuji, pane generální advokáte. Děkuji, paní předsedkyně. Jestli jsem pochopil správně vaši otázku, eh, tak ta se týká uznání platnosti eh, důkazů získaných v jiném státě. Pokud jde o přidělení eh, celého případu ze strany EPPO. Tak pokud jde o uznání platnosti důkazů, tak ještě jednou, mám ten dojem, že ty jednotlivé texty, které v současné době eh, existují k eh, spolupráci, to znamená eh, a to nařízení samotné, a kromě toho ještě precedenty soudního dvora k vzájemnému uznání, tak tahle pravidla, myslím, obsahují 99,9 eh, odpovědí eh, na otázky, které mohou vzniknout. A jinak to budou věci, které se budou týkat práva Evropské unie. Nikdy. Hmm, Eh, se tady objevily autonomní případy a, a soud a eh, zkoumal jejich vztah ke smlouvám. Takže ještě jednou. Ta žádost o předběžné rozhodnutí, nebo ta možnost eh, žádosti o předběžné rozhodnutí tady je k dispozici. Potom je tady něco jiného, a sice nový systém, a sice kritérium hmotné a příslušnosti a, a libovůle, kterou EPO bude mít k stanovení, že tento případ, který se týká jednotlivých členských států, se bude řešit v dané jurisdikci, v daném uh, soudem. Nad tím je třeba se zamyslet. Nařízení by mělo stanovovat eh, kompetenční kritéria a určité preference. Je toto něco takového je vhodné, protože místo, kde eh, proběhlo většina dění, které eh, se týkalo toho zločinu by nemělo být eh, místem při stanovování priority. Eh, to je prostě objektivní kritérium. Kritérium toho místa, kde byla spáchána ta nejvyšší škoda. To je také objektivní kritérium. A v tomto případě, když tady hovoříme o, o podvodech na finančních zájmech Unie, tak si myslím, že bruselský eh, soud by musel eh, významně eh, posílit svoji personální stránku. Možná, že by se tady musel vytvořit zvláštní soud pro případy, které by se týkaly takové trestné činnosti. Takže nad tím se musíme zamyslet kritérium národnosti pachatele, no, tak může dojít k problémům, když bude více různých pachatelů, jak tomu často bývá ve složitých případech, jako ty, které se tady budou řešit. A potom také ten pachatel může být ze třetí země. A potom musíte eh, vzít jiné kritérium, jako je eh, běžné eh, bydliště nebo tedy pachatel nebo dokonce oběti a přeju hodně štěstí bruselskému soudu, pokud se vybere takovéto kritérium. Asi si dobře rozumíme. Takže myslím, že musíme se nad tím nějak zamyslet. Ale je tady jedna věc. Taková otázka soudní spolupráce je zde klíčová. Soudci a, a veřejní žalobci eh, nejednají všichni eh, ve zlé víře. Neříkají si, kolik základních práv můžu pošlapat dnes. To oni prostě nedělají. protože oni eh, se eh, účastní tedy národního konání soudů a jejich činnost je motivována a eh, tedy národními pravidly, nebo podle národních pravidel. A pokud toto nebude respektováno, tak tady musí být interní mechanismy EPO. A Myslím si, že je tady eh, stála komora hierarchie. Takže bylo třeba obrovského počtu lidí, aby se to i nadále zneužívalo. Máme tady eh, smluvní systém, máme tady národní eh, jurisdikci se s jejími vlastními zárukami. A pokud se něco stane v konkrétní zemi, no tak je to součást Evropské unie. Máme tady eh, společná východiska, podle kterých budeme moci eh, respektovat tady eh, vládu zákona. Toto je prostě součást systému. To mi neuniká. Takže tohle musíme všechno uznat. A rád bych akorát řekl, něco k kontroly, eh, ke kontrole eh, ze strany eh, soudu předběžné instance nebo první instance. Kdy se takové posouzení, taková kontrola provádí, když se rozhodne zahájit, když je přijato rozhodnutí o zahájení trestního stíhání, komu se předkládí, eh, předkládá toto rozhodnutí, aby občané mohli eh, vyjádřit námitku. Oznámíte lidu, nebo lidi, kteří eh, jsou zapojení, zapojení do toho případu, no to potom můžete rovnou už zrušit to stíhání. Možná, že tady EPO něco zahlásí. že tady nějaký systém nebo nějaký jednotlivec dělá něco, děje se tam něco prapodivného, je třeba šetřit. Můžu se setkat eh. nějaké konkrétní eh, skupině a říct, že tahle firma asi spronevěřila DPH eh, unijní a pak budeme stíhat bude potom EPO muset oznámit lidem, kterých se eh, to stíhání bude asi týkat v rámci eh, a priori přeskumu. musí vás informovat, že eh, vás oznámím úřadům v nějaké konkrétní zemi. No tak to nemá smysl potom. Všechno je to pryč, celé to vyšetřování prostě to byste mohli rovnou skončit s tou prací. Nikdy by se nic nevyšetřilo. A celá tahle debata je taková intelektuálně podnětná, ale není příliš eh, produktivní, mám ten dojem. Děkuji mnohokrát eh, všem mm, hostům a nyní bych požádala Axela Fose, aby přišla sem na pódium. Společně jsme se rozhodli, že ukončíme to slyšení, anebo si hovořit tam z dolene. Máme pro tebe tady také místo. Počkáme ještě na paní komisařku Jourovou, která zodpovídá za spravedlnost a e, za rovnoprávnost. Prosím, Axel má slovo. Děkuji mnohokrát, Barbaro. Co jsme se poučili z té mé části? Samozřejmě velice záleží zatím na zaměření směrnice PIV, kterým směrem se to bude nakonec ubírat. A ta spolupráce nejrůznějších institucí a gremií eh, potřebuje mít jasná pravidla, nad kterými je třeba se zamyslet. To všechno by mělo být uspořádáno efektivně, ne příliš problematicky, ale pra, jasná pravidla musí být potom nakonec účinná. V jednotlivých institucích pak Eh, které mají své vlastní úkoly, eh, je zapotřebí určité flexibility. Zejména máme ten problém mezi rozdělením toho, co se týče úprav PIV, to znamená eh, hájení zájmu Evropské unie, potom EPO, Eurojust, OLAF a také národní orgány máme různé úrovně, které mají své příslušnosti. A to je zapotřebí ještě vyjasnit, aby celý ten systém si mezi sebou navzájem neodporoval, interně neodporoval. Pak bychom měli případně eh, problémy s kompetencemi. Co se týče OLAFu, tak eh, možná eh, by bylo třeba se nad tím silněji zamyslet, protože OLAF má nejenom ten svůj úkol, ale má také interní revizi a jakým způsobem to bychom to mohli vyřešit. OLAF ovšem je současně také zdrojem informací a expertízy pro EPO by mohl být a mohl by nabídnout podporu. Ovšem EPO se může také si může eh, získávat informace eh, z Eurojustu. Takže je třeba se nad tím hlouběji zamyslet, jakým způsobem by mohla existovat souhra těchto nejrůznějších grémí a institucí a jak z toho vytvořit opravdu dobré pravidlo. Máme zde určitý koordinační mechanismus, který by měl být zaveden a to je v podstatě to, jsem chtěl zdůraznit, aby nám bylo jasné, jaký je to problém, abychom se dopracovali k nějakému výsledku. Děkuji, eh, pane Fosy. Nyní mezi námi vítáme eh, paní komisařku Věru Jourovou, eh, komisařku pro spravedlnost a rovnoprávnost. Děkujeme mnohokrát, že se zúčastníte této práce jsme již eh, se slyšením téměř u konce, ale váš příspěvek je pro nás velice důležitý. Prosím. Uh, honorable. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení poslanci. Především se chci omluvit, že jsem přišla pozdě. Právě jsem přiletěla z Lisabonu a letadlo mělo spoždění kvůli problémům v Bruselu. Takže letadlo odletělo pozdě z Bruselu a pak byla znovu zácpa v Bruselu. Takže já vám chci poděkovat za příležitost zúčastnit se tohoto slyšení. Je výborně načasované, protože se teď přibližujeme k závěrečné fázi vyjednávání o úřadu Evropského veřejného žalobce a to znamená, že brzy požádáme parlament o souhlas. A já mám pořád ještě spoustu vzpomínek z včerejší a dnešní diskuze s portugalskými kolegy, protože moje návštěva byla hodně zaměřená právě na tuto věc a na téma Úřadu Evropského veřejného žalobce. Rada udělala velký pokrok. Členské státy vyjádřily svůj, svou koncepční podporu pro zásadní části navrženého nařízení a zdá se, že jsou na dobré cestě k tomu, aby letos dospěli k obecnému přístupu. A počítám s tím, že nadcházející slovenské předsednictví v tom bude silným partnerem. Už jsem diskutovala s novým slovenským ministrem, s ministrem spravedlnosti v nové slovenské vládě, který je připraven převzít tuto věc od nizozemského předsednictví. A já musím také poděkovat nizozemským kolegům protože se jim podařilo opravdu hodně pokročit. Mým cílem v tomto složitém a občas obtížném vyjednávání vždy bylo a stále je zajistit nezávislý a účinný úřad EPO. Úřad Evropského veřejného žalobce musí zajistit důraznější ochranu našich finančních zájmů v celé Unii. Musí přinést přidanou evropskou hodnotu pro pracovníky v praxi, pro daňové poplatník je pro všechny z nás. A v diskuzích s ministry a s generálními prokurátory a s odborníky jsem vždy zdůrazňovala jeden klíčový moment. EPO tady nemá nahradit prokuraturu na národní úrovni. Musí stát nad ní jako další vrstva s pravomocemi, které členské státy na národní úrovni nemohou mít, protože jde o závažné trestné činy a velice často o přeshraniční dosah. Abychom dosáhli tohoto cíle a zřídili silný a nezávislý úřad EPO, musíme na tom ještě pracovat v průběhu tohoto roku. Za prvé, pravomoci EPO musí být jednoznačné musí platit jednoznačná prioritní pravomoc pro Apple. Ustanovení o vedlejších pravomocí by měla být vyvážená, aby se nestalo, že v případech PIV se vytratí zadními vrátky kompetence EPO. Musíme se vyhnout komplexnímu režimu, ve kterém by hrozila neúčinná a zdlouhavá paralelní vyšetřování. Koncem června se sejdeme s odborníky z několika členských států. Říkáme tomu taková kontrola reality. Podíváme se na pravomoci, na strukturu, na celý model EPO, na to, jak vypadá teď. Zamyslíme se nad organizačními, finančními a personálními aspekty a provedeme tu kontrolu reality v tom smyslu, že si vezmeme nějaký případ – a proženeme ho celým ten procesem EPO, abychom byli přesvědčeni o tom, že model EPO, který navrhujeme, je plně funkční. A já navrhuji, abychom tuto kontrolu reality uspořádali v nějaké evropské věznici, abychom si uvědomili, že je to něco, co se bude týkat lidí, lidských bytostí, a abychom plně pochopili, že ten postup nesmí být příliš složitý a příliš dlouhavý, protože je rozhodně v našem zájmu, aby EPO včas zajezdil spravedlnost. A druhá věc, a to také vím z diskuzí se spravodajkou paní Materou a s některými z vás, Chci dnes potvrdit, že jsme přesvědčeni o tom, že DPH musí spadat do pole působnosti směrnice PIV a proto také pod pravomoci EPO. Máme jednoznačné argumenty, které potvrdil Evropský soudní dvůr a tím se musíme řídit. Za třetí, musíme se znovu podrobně podívat na strukturu Obavy nám působí účinky tzv. národní vazby mezi dohlížejícím evropským veřejným žalobcem a tím, jaký vliv bude mít na účinné fungování úřadu. Pokud je nebo bude zachován princip národní vazby, při nejmenším by mělo být možné přerozdělit případy, pokud to bude nutné pro fungování úřadu zejména z hlediska vytíženosti. Já souhlasím se zřízením stálých komor, ale mám obavy, že jejich pravomoci by mohly být omezeny zavedením možnosti přenést jejich rozhodovací pravomoci na jednotlivé evropské prokurátory pro případy, které nepřesáhnou 100 000 eur. Takovéto přenesení pravomocí spochybňuje přidanou hodnotu stálých komor, mělo by být omezeno na méně závažné případy, aby to centrální úrovni umožnilo provádět aktivity dohledu a vybudovat skutečnou evropskou politiku stíhání. Za čtvrté, procedurální pojistky pro podezřelé a obviněné osoby musí být posíleny. Právo na právní pomoc, právo předkládat důkazní materiály a právo požádat, aby EPO zhromáždil důkazní materiály, jak původně navrhovala komise, e, musí být znovu v nařízení vzhledem ke specifické povaze a pravomocím úřadu EPO. Režim procedurálních pojistek musí zajistit další záruky, kterými se vyváží evropské pravomoci EPO práva podezřelých a obviněných osob podle vnitrostátního práva, i když jsou do jisté míry harmonizovaná podle evropských směrnic, nejsou dostačující. Za páté, vidím jednoznačnou vazbu mezi přidanou hodnotou úřadu EPO a pravomocí řešit i případy podvodů ve věci DPH. Právní kontext je tady jasný, zejména po rozhodnutí ve věci Tariko, Teď potřebujeme politickou vůli, abychom se dohodli na tom, že při nejmenším přeshraniční případy, které se týkají DPH, určité míře budou pokryty. A to je také tématem mých velice častých diskuzí s ministry spravedlnosti. Už jsem o tom mluvila i s některými ministry financí, protože oni musí pochopit, co připravujeme. Mnozí ministři financí v členských státech jsou přesvědčení, že toto je učebnicový případ. A je mým úkolem a úkolem kolegů členských státem, a že, oni se domnívají, že je to daňová záležitost a my musíme vysvětlit, že jde o trestní právo. S ministry a s generálními prokurátory jsme mluvili o poli působnosti a o povaze podvodů oblasti DPH, které by se měly vyšetřovat, které by měl vyšetřovat úřad EPO. A můj postoj je naprosto jasný. Přeshraniční podvod většího rozsahu, pokud vnitrostátní pravomoci a vnitrostátní orgány nemohou účinným způsobem vyšetřovat, protože to eh, přesahuje jejich pravomoci a schopnosti z hlediska kapacity a regionálních omezení, Tady mi připadá zjevné, že u takových případů se vytvářejí společné vyšetřovací týmy. Tuto metodu využívají dnes u přeshraničních podvodů, karuselových podvodů a dalších přestupků v oblasti DPH. Oni se mnou souhlasí, když říkám, že ty společné vyšetřovací týmy se vytvářejí ad hoc pro jednotlivé samostatné případy – ale když budeme mít EPO, budeme mít jeden silný evropský tým, který bude tyto podvody vyšetřovat, který bude tyto trestné činy vyšetřovat a tento tým bude mít institucionální paměť a kontinuitu. A to dodává úřadu EPO specifickou sílu a já jsem opravdu přesvědčená o tom, že to by bylo mnohem lepší a nakonec možná i levnější a zcela jistě účinnější byl by to účinnější nástroj pro takové přeshraniční podvody v oblasti DPH. Takže, dámy a pánové, ráda bych požádala o vaši podporu v celém politickém spektru. Říkám, že je to složitá věc a proto potřebujeme podporu všech politických složek i různých sektorů ať už je to spravedlnost nebo finance. A rozhodně doufám, že se nám podaří postoupit ku předu i u nařízení o Eurojustu, abychom aktualizovali a vylepšili jeho fungování. Už je na čase, aby se věci v Eurojustu pořádně spustily. Vyjednávání o úřadu EPO dospěly do fáze, kdy vztahy mezi Eurojustem a EPO vypadají mnohem jasněji a měli bychom se pokusit dosáhnout dohody o tomto nařízení také do konce tohoto roku. Děkuji vám za pozornost. Ringrazio la commissaria per il suo prezioso intervento e per la collaborazione. Děkuji paní komisařce za tento cenný příspěvek a také mnohokrát děkuji za spolupráci. U této věci i u dalších věcí. Tím se tady dostáváme ke konci tohoto slyšení. Já vám chci všem mnohokrát poděkovat za účast. Jako zpravodajka pro úřad EPO společně s Axelem Vosem. Chtěla bych říct, že pro nás je to skutečná výzva. A my bychom se s touto výzvou chtěli poprat, s touto výzvou pro justiční spolupráci. Chceme silný úřad veřejného žalobce, který bude mít dostatečné pravomoci. Chceme Eurojust, který může být silnější na základě řádného právního základu a větších zdrojů. Obvykle, když si stanovíme nějaké výzvy, snažíme se obstát a nastavit si nějaké další. Takže těším se na další vývoj. Děkuji všem řečníkům, kteří umožnili výměnu názorů a poskytli nám hlubší informace. Bylo to skutečně nesmírně užitečné a já vám mnohokrát všem děkuji a přeji příjemný večer.